Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann beginnen. Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych začal, byť eh, se sem zatím mnoho kolegů nedostavilo, ale 9 hodin je zkrátka 9 hodin, proto začneme. Rád bych eh, přivítal skupinu návštěvníků z Dípolcu, kteří eh, nás budou poslouchat. A rád bych vás také upozornil na to, že naše dnešní zasedání je veřejné a že je možno ho sledovat prostřednictvím webstreamu. Dostáváme se k prvnímu bodu našeho dnešního programu, je to přijetí pořadu jednání. Ptám se vás, jestli máte nějaké návrhy na změnu nikdo nic nemá, rád bych vás upozornil na to, že pan Mos, paní Moska požádala o to, abychom bod zaměnili body programu 8 a 9. Myslím si, že není problém to takto změnit, to znamená, že pořad jednání bude v tomto smyslu změněn. Body 8 a 9 budou přehozeny. Bod číslo 2. Schválení zápisu ze schůze. Budeme postupovat jako obvykle, to znamená, že pokud do konce, do konce zasedání nepředložíte žádné žádosti o změnu, budeme zápis jednání považovat za schválený. A tím se dostáváme k bodu 3. Sdělení předsedy. Jako obvykle e, jste obdrželi soupis korespondence. E, jako obvykle tedy to dostanete od sekretariátu. Otázku webstreamu už jsem zmínil. To znamená, že jste vidět na celém světě, dávejte si na to pozor. Další věc, otázka překladatelů. Eh, překladatelé musí tlumočit to, co říkáte, to znamená, že vás prosím, abyste nehovořili příliš rychle, aby to bylo možné přetlumočit do všech jazyků. Eh, nyní několik slov eh, k nedávnému vývoji v obchodních jednáních. Za prvé se konalo desáté kolo jednání s Japonskem. Bylo to mezi 22. a 29. dubnem. Diskuze byly velmi slibné, byly probrány všechny důležité body, například otázka cla, veřejných zakázek, především v oblasti železničního sektoru, železnic, dále otázka označení původu, zeměpisných označení, to znamená, že se zdá, že do jednání v Japo- s Japonskem byla eh, vnesena jistá dynamika, takže máme naději, že s Japonskem bychom mohli v nejbližší době uzavřít dohodu. Pokrok jistě nastane souvislosti se summitem EU-Japonsko, který se bude konat v květnu tohoto roku. A nyní k jednání o zelených produktech. Šesté kolo se konalo v rámci VTO, nebo respektive se koná tento týden mezi 4. a 8. květnem. A při těchto jednáních půjde především o seznam zelených statků nebo produktů. Komise o tom s námi hovořila 16. dubna. A nyní k jednáním o TTIP. Vývoj eh, ve Spojených státech má v tomto ohledu zvláštní význam zpravodajové eh, v Senátu i ve sněmovně, tedy předložili legislativu pro Trade Promotion Authority a ve výborech to bylo přijato. Nicméně nyní v plénu Senátu a v plénu eh, sněmovny je tedy eh, k tomu vedena intenzivní diskuze. Zdá se to být tak, že v Senátu je, bude pravděpodobně většina pro tento úřad pro podporu obchodu, nicméně ve sněmovně to není. Uh, ve sněmovně to není jisté. Kromě toho tedy bylo řečeno, že 75 republikánských poslanců nebude hlasovat pro tento úřad. 15 eh, eh, demokratů je pro, to znamená, že většina je stále poměrně nejistá. Musíme tedy vyčkat. Hlasování bylo odloženo a pravděpodobně se o víkendu budou ještě jednou počítat hlasy a Eh, bude zjišťováno, jestli je tedy vě, zajištěna většina. Pokud by ten úřad měl být schválen, tak to budou tři části. Za prvé obchodní podmínky Spojených států, za druhé transparentnost, za třetí postupy, procesní stránka věci. Eh, ten druhý pilíř je velmi zajímavý, protože tady kongres klade požadavky na transparentnost, které jsme Eh, skvěle splnili, pokud jde o přístup k dokumentům a kongres zřízení, požadoval tedy zřízení monitorovací skupiny, ale to už, toho už se tedy další dobu držíme, už tak činíme. Tento úřad pro podporu obchodu má působit pouze do 1. července roku 2018, to znamená, že je tu ještě dostatečný prostor pro jednání případě, že by se tedy ne, nepodařilo vyjednat dohodu do konce roku, což, což ale vzhledem k okolnostem není příliš pravděpodobné. Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet. Víte, že Spojené státy se nejprve snaží u, o uzavření dohody s Tichomořím a potom se tedy intenzivněji budou věnovat jednáním o TTIPu. A nyní další věc. Velmi stručně bych chtěl pohovořit o vztazích s Chile. Setkání uh, asociační rady EU Chile je připravováno bude se snažit o modernizaci dohody o přidružení v rámci společné pracovní skupiny. Celá věc by se tady měla posunout dopředu a zároveň by to mohl být určitý vzor, model pro nadcházející jednání s Mexikem. Myslím tím tedy konkrétně modernizaci dohody o přidružení s Mexikem. Tolik sdělení předsedy. A tím se dostáváme k bodu čtyři. Cesta delegace na zasedání parlamentní konference VTO v Ženevě. Dostali jste zprávu. Účastnila se toho celá řada kolegů a kolegyň. Nevím, jestli je potřeba o tom dále hovořit. Pokud byste měli nějaké doplňující dotazy, můžete je položit. Nicméně vypadá to, že nikdo se na ně zeptat nechce. To znamená, že vás odkážu na tu zprávu, podívejte se na ní. Možná, že bych k tomu mohl říct jen to, že ta naprostá agonie VTO se zdá být eh, částečně překonána. Mnoho delegací bylo ochotno se proaktivně angažovat a já si myslím, že to je dobré znamení. Jak víte, v prosinci se bude konat ministerská konference eh, v Keni, která eh, tedy u určí další směr a možná, že ta konference v Ženevě byla takovým dobrým startovacím můstkem. S tím se dostáváme k bodu číslo 5, což je zpráva o cestě delegace do Větnamu. Tato cesta se konala 6. až 10. dubna. A Účastnila se jí poměrně četná delegace. Já jsem měl tu čest celou delegaci vést. Tato cesta byla podle mého názoru poměrně úspěšná. Vedli jsme velmi intenzivní jednání se zástupci větnamské vlády, se zástupkyněmi větnamské vlády, včetně uh, pana premiéra. Bylo tedy uh, příznačné, že pan premiér se tedy přislíbil dohodu mezi EU a Větnamem a dokonce eh, naznačil, že to považuje za svoji prioritu. Víme, že Větnam vyjednává v rámci Tichomorské dohody se Spojenými státy a 11 dalšími státy. I větnamskému premiérovi je zřejmě známo, že tu jsou určité problémy a proto se jednoznačně přiznal ke svým prioritám a k ním tedy patří i e, dohoda mezi EU e a Větnamem. Považuje ji e, za svoji prioritu. Kromě toho jsme jednali s komunistickou stranou a s osobami zodpovědnými za ekonomickou stránku věci. Jednali jsme také se zástupci parlamentu. Eh, Větnam je jako země, eh, země velmi eh, sebevědomá a jedná tedy i vůči vládě velmi sebevědomě. Eh, byli jsme také v Hočimenovi ve městě, které je ekonomickým centrem Větnamu. Navštívili jsme textilní, textilku a e, automobilku. Zajímali jsme se o pracovní podmínky a o práva zaměstnanců, diskutovali jsme o nich. Myslím si, že to tady celkem za to byla velmi úspěšná cesta, která nepochybně posílila, urychlila postup jednání. Může se stát, že v srpnu nebo v září by ta jednání mohla být eh, ukončena v pozitivním smyslu. Jsou tu ještě některé otevřené body, o kterých je potřeba dále diskutovat, ale vzhledem eh, k jednoznačnému závazku ze z větnamské strany se domnívám, že by se mělo a mohlo podařit eh, dohodu uzavřít a myslím si, že v tomto ohledu eh, je to především úkol pro naši monitorovací skupiny, skupinu, která vede tato jednání, má možnost je ovlivnit a to se týká mimo jiné i těch citlivých otázek, to znamená cel textilního průmyslu, ale také práv zaměstnanců a ratifikace eh, osmi klíčových pracovních norem Mezinárodní organizace práce. To znamená, že je pro nás velmi důležité, že, na cestě se, že cesty se účastnil i náš stálý zpravodaj a že se tady osobně mohl přesvědčit o tom, jak to ve Větnamu vypadá, udělat si o tom obrázek a ovlivnit jednání svým stanoviskem. A dám tedy slovo panu Zahradilovi. Thank you very much, Mr. Chairman. I can only Děkuji vám, pane předsedo. Mohu jedině potvrdit vše to, co už jste uvedl. Možná by, ještě bylo dobré podtrhnout načasování naší návštěvy, protože byla opravdu vhodně načasována. Týden předtím tam byla totiž významná návštěva zástupců amerického kongresu ve Vietnamu a když jsme tam byli na návštěvě my, tak tam byl také vlastně den před námi ruský premiér, takže to ukazuje, že opravdu Větnam je nyní v čele mezinárodního dění a pozornosti eh, různých mocností. Větnam se samozřejmě nezaměřuje jenom na obchodování s Evropskou unii s námi, ale i například na obchodování s Euroazijskou unii a také sleduje linii Tichomorskou. A myslím si, že by bylo vhodné zde podtrhnout, že za Singapurem eh, hned Větnam je eh, druhá země jeho východní Asie, s níž se snažíme uzavřít ta. A naše delegace opakovaně potrhla, že my preferujeme kvalitu a před kvantitou a byli bychom eh, rádi, kdybychom během prvního pololetí tohoto eh, roku už mohli uzavřít jednání, ale prostě na prvním místě je kvalita. A pokud by se nám to podařilo v prvním pololetí tohoto Eh, roku, tak eh, jsme samozřejmě také ochotni jednat dále. Eh, seznámili jsme se s významnými představiteli vlády, parlamentu, i výroby, neziskových organizací. Setkali jsme se se zástupci téměř z naší strany E, téměř tam byli všichni účastníci z nejrůznějších e, parlamentních e, frakcí Evropského parlamentu, nevím, jestli tam byli zelení a GUE, ale v podstatě každý měl možnost se seznámit s tím, jak dnes svět nám vypadá, jaká je tam realita a jsem přesvědčen, že ta jednání také budou brzy uzavřena a budeme se Eh, moci zaměřit skutečně na tu vlastní implementaci, ne na to jednání, ale na implementaci toho, co už bylo dojednáno. Děkuji, děkuji vám, pane Zahradile. A nyní diskuse David Martin se hlásí jako první. Děkuji, já bych vám oběma chtěl poděkovat za tuto zpětnou eh, vazbu. Myslím, že to byla nesmírně užitečná návštěva. Já bych zareagoval na to, co říkal pan Zahradil, jako eh, poslední. Mě, já nepochopil, že Větnam chce, chce podepsat dohodu, je schopen o ní jednat, ale je zde otázka, zda bude schopen implementovat to, na čem se dohodneme. A opravdu je důležité pokračovat v tom, co jsme zde nas, nastolili, to znamená nejenom se věnovat těm vyjednáváním, ale opravdu kontrolovat i tu implementaci a zvláště v souvislosti s Větnamem to bude nesmírně důležité. Dále bych chtěl e, zmínit ten hospodářský status a bylo eh, jasné, že zde není ten přímý vztah z STA Market Economic Status. Ale mnozí říkali, jak můžete mm, podepsat dohodu volném obchodu, aniž byste nám dali market economic status, ale to je třeba nezávisle vytvořit. A je to linka, kterou bychom, ve které bychom měli, linie, ve které bychom měli nadále pokračovat. Euh, merci beaucoup, monsieur président. Je crois que Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že to byla velice dobrá cesta. A děkuji sekretariátu i předsedovi, protože ty dny byly opravdu velice plodné. Já souhlasím s tím, co řekl David Martin, i to s tím, co řekl zpravodaj. Dodala bych ještě tři poznámky, především pokud je o obsah. My musíme být velmi obezřetní eh, v oblasti automobilů v Evropě, protože je tady eh, diskriminační situace pro evropské automobily. Eh, říká se, že by se měly zrušit práva na deset let a přitom všechny poplatky, pardon, všechny cla. A myslím, že tady Evropané by to neměli přijmout otázku cel. Další otázka, kterou chci položit na stůl, to je otázka zeměpisného označení. Už to tady také zaznělo, je to velice důležitá otázka. Třeba když vezmeme um, otázku um, ehm, šumivých vín uh, ve Větnamu, tak tady je opravdu otázka ochrany našeho know-how a naší produkce. Týká se to také uh, tvrdého alkoholu. A další bod je textil musíme si uvědomit, my Evropané, že textil, který by byl dovezen z Větnamu po podepsání eh, dohody, by znamenalo, že vlastně 70-80% tohoto textilu by bylo z Číny původně a musíme tedy zvážit důsledky pro evropskou textilní produkci. A ještě malý dodatek, pokud jde o statut tržní ekonomiky. Musíme si říci, že to není automatická věc. To, že se podepíše smlouva, neznamená automaticky přidělení statutu tržní ekonomiky. Musí ještě splnit další podmínky a ty podmínky zdaleka ve Větnamu splněny nejsou. Eh, dále nás to odkazuje také na TTIP a otázka ISDS. Je velice zajímavé toto poznamenat. Uvidíme, jak to bude u jiných dohod a u jiných zemí. Pozice, kterou my jsme zaujali a zejména pozice v evropské veřejnosti, eh, která odmítá arbitrážní soukromé soudy, Eh, tak tady odpovědní pracovníci ve Větnamu, s kterými jsme se setkali, řekli, no, my nechceme ISDS, tedy eh, takové arbitrážní soudy eh, pro řešení konfliktu. Samozřejmě, že evropští soukromí investoři nemají vůbec stejný postoj a já to říkám, že ta otázka není vyřešena. A záleží na tom, co rozhodneme u TTIPu. Co rozhodneme u TTIPu, to v každém případě bude mít další dopady pro naše země. merci eh, beaucoup. Ano, to je pravda, děkuji vám. Pan Scholz? Ehm, děkuji vám, pane předsedo. Neměli jsme tu možnost eh, rozdíl od eh, eh, ostatních malých skupin být součástí této delegace, ale bedlivě jsem vás poslouchal a myslím si, že to bylo opravdu velice důležité. A usilovalo to o dosažení určitých konkrétních výsledků. Já bych zde měl tři poznámky nebo otázky, bych upřesnil tuto diskusi. Za prvé by mě zajímalo, co přinesly poznatky z vaší návštěvy eh, pro tu kapitolu o držitelnosti, která musí být součástí FTA. Protože když hovoříme o této udržitelné kapitole, tak musíme zvážit také eh, vývoj eh, sociální a vývoj lidských práv v zemi. A evropský ombudsman zmínil, že zde nebyly v souvislosti s Větnamem udělány žádné specifické analýzy eh, situace v oblasti lidských práv a mělo by se to udělat, takže by mě zajímalo eh, váš názor na tento bod, proč to nebylo provedeno včas, takováto analýza a je to plánováno v co nejrychlejším časovém horizontu, aby bylo provedeno, abychom se věnovali této otázce. Druhá otázka. ISDS. I zde bych podpořil předřečnici. Já bych řekl, že nepotřebujeme tento nástroj, takže co se plánuje, jak vypadají ty diskuse, jak vypadají e, názory na obou stranách té dohody o volném obchodu, která je ozevřena mezi Větnamem a UEA, USA, e, e Větnam a námi. E, co je tedy plánováno pro řešení takovýchto sporů? Jaký mechanismus? A dále sociální otázky. Měli jste možnost se eh, setkat i s větnamskými odbory a zástupci občanské společnosti. Jaká je tam situace? Eh, jaká je aktuální diskuse o těchto otázkách ve Větnamu? Abychom si to plně uvědomovali také, když diskutujeme o Eh, dalších těch dohodách, tak eh, se často setkáváme s tím, že občanská společnost není dostatečně informována o tom, že toto téma je také součástí vyjednávání těchto dohod. Takže jaká je ta situace momentálně? Děkuji. Děkuji a není pan Winkler. Děkuji vám, vážení kolegové. Ano, vy jste zde představili plnohodnotnou um, způsobem návštěvu ale možná tři věci, abych to trochu neancoval, tu situaci. E, za prvé otázka rovných podmínek, pokud existují. A pokud chceme, abychom ty podmínky vyrovnali. Aktuální situace těch státních podniků, to je jedno specifikum větnamského hospodářství. A samozřejmě je velice složité potom hovořit o rovných podmínkách. Eh, měli jsme zde velice zajímavé setkání s Evropskou obchodní komorou ve Větnamu a to, že to eh, zde evropští podnikatelé působící taky ve Větnamu je důležité. Ale také ten lokální kolorit, my jsme navštívili textilku a příjem pracovníka v textilce nejenom té, kterou jsme navštívili, ale obecně tam v té oblasti je 95 příjmů pracovníka v textilce v Rumunsku a Rumunsku je členským státem EU. Takže jenom abyste si udělali takový obrázek, jak to je. Potom ochrana investic. Další téma, já bych zde zašel ještě jako pro dále než naše vážená kolegyně. Eh, když jste naslouchali eh, evropským podnikatelům, investorům ve Větnamu, tak eh, se jasně ukázalo, že není možné si myslet, že SDS by se mohlo nezavést v bilaterálních smlouvách EU říká řečník. Samozřejmě je to trochu jiná ekonomická situace než v Číně, ale jsou tam i určité podobnosti, také co se týče toho sociálního politického systému. A možná taková třetí poznámka, když navštívíte takovou zemi, jako je Větnam, tak je zde jasný paralelismus a určitý závod mezi TTP a TTIP. A Větnam vede eh, dialog a bude asi podepisovat TPP mezi 12 státy a jde tam o to, kdo z toho získá nejvíce z hlediska hospodářského eh, vývoje. Samozřejmě asi nejvíce získá ten, kdo eh, začne od spoda od té nejhorší situace. Takže transatlantické vztahy a transpacifické vztahy jsou pro ně důležité, to bychom si měli uvědomovat. Děkuji. Děkuji vám. Dovolte mi ještě několik doplňujících informací také v souvislosti s těmi otázkami, které zde nyní zazněly. Co se týče ochrany investic, ano, zde byl silný zájem postarat se o ochranu investic, ale e, otázka, jakým konkrétním nástrojem, to je ještě k diskusi. A právě také dnes odpoledne se sejdeme s komisařkou a budeme s ní diskutovat o tom, jak v budoucnu chránit investice, jak to zajistit. Kromě toho zde byla otázka na straně podniků, ale i jiných ve Větnamu. Otázka, eh, kterou bych označil jako neformální platby. To znamená, že eh, mimo ty oficiální struktury je třeba využívat finance pro to, abyste nějakým způsobem si prosadili své zájmy. A to bylo prezentováno jako velký problém. A to nelze také podtírat těmi pravidly o ochraně investic. Prostě proti korupci je třeba postupovat jinak a zdá se, že to je opravdu jeden z největších problémů vedle některých byrokratických překážek. Se to zdá být velký problém. Helmute, ano. My jsme také hovořili s předsedou zastřešující organizace odborů a také se zástupci občanské společnosti a to je vlastně také princip, na kterém jsou výjezdy postavené, udělat si co nejširší obrázek Existuje tam skupina 72 eh, takzvaná, což je skupina na ochranu lidských práv. S jejich zástupci jsme se sešli. A co se týče možnosti eh, svobody projevu a svobody združování, tak nás zde informovali o různých záležitostech, ale lze tam konstatovat eh, pozitivní vývoj. a diskuse s eh, předsedou odborů. To bylo také, to teď spojím také s tou otázkou kapitoly o udržitelnosti. Eh, Větnam má vlastně jednotnou odborovou organizaci zastřešující orgán, ale zdá se, že i oni pochopili, že je třeba provést reformy a je možné si představit pluralitu odborů. A Odborový svaz také napsal dopis vládě e, týkající se ratifikace těch e, osmi základních e, norem, takže tam je vlastně i ta svoboda toho odborového združování a myslím si, že to je opravdu významný krok. A ta kapitola o udržitelnosti. To je momentálně nějakým způsobem dohodnuto, ale samozřejmě dohoda bude až v momentě, kdy bude dohodnuto vše, ale je to tedy předběžně dohodnuté a i zde vlastně je sjednána ta ratifikace těch osmi klíčových eh, pracovních eh, norem. A pak to samozřejmě bude téma pro naši monitorovací skupinu a ta otázka sledování té vlastní realizace a implementace. A potom ten status tržního hospodářství. Bylo zajímavé, že předseda eh, hospodářského výboru, středního výboru komunistické strany nás žádal o to, abychom my tento status tržní ekonomiky uznali. To je něco, co bych si před 20 lety těžko mohl představit, no ale to je prostě realita měnících se poměrů. Je to něco, na co určitě zareagujeme, budeme o tom zde na výboru ještě diskutovat. Tady ta otázka, kdy ten status tržní ekonomiky lze vlastně udělit. A to také ve vztahu s těmi jednáními o přístupu do VTO, ten článek 15.2, který uzavřeli Větnam a Čína, co po 15 letech to odpadá, znamená to, že to potom e, přináší automatický nástup toho statusu tržního hospodářství nebo ne. To je také něco, na co se blíže podíváme na jednom z příštích zasedání našeho výboru, abychom zde měli jasný politický, ale i právní postoj k této otázce. Dobrá, takže tímto uzavírám tento bod pořadu jednání. Nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil o slovo. Dobře. Dostáváme se tedy k bodu pořadu jednání číslo 6. A to se téma možností soukromého sektoru a e, jak může přispět k rozvoji. A zde se zaměřujeme na aspekty obchodní a je to vlastně stanovisko pro výbor DV, pro výbor pro rozvoj. A máme zde samozřejmě celou řadu témat, které jsou důležitá z hlediska obchodu a já dávám slovo paní zpravodajce. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo posledních letech vidíme, jak soukromý sektor sehrává stále větší a větší úlohu v oblasti rozvoje. Zvyšují se finanční prostředky a objevují se nové programy spolupráce, kde eh, soukromý sektor sehrává stále důležitější a důležitější úlohu, eh, kde také vznikají partnerství PPP. Můžeme říci, že tato politika samozřejmě je také spojena s mezinárodní obchodní politikou. Přispívá to k rozvoji a při spolupráci se soukromým sektorem musíme brát v úvahu e, článek 208 Lisabonské smlouvy a také brát v úvahu účinnost, o kterou usilujeme e, v rozvojové politice. Hovoříme o velkých nadnárodních společnostech, hovoříme o malých a středních podnicích a o dalších typech podniků, čili tady je velká rozmanitost podniků, soukromých podniků, které také při, přispívají ke splnění rozvojového cílu. Obchodní politika Evropské unie eh, respektuje eh, obchodní prostor malých a středních podniků. Snaží se podpořit rozvoj eh, malých a středních podniků v místním prostředí. Usiluje také o rozmanitost. Snaží se, aby se také zlepšila schopnost rozvojových zemí využívat všechny podnikatelské kapacity přímo na místě. Eh, musíme také zvážit možnosti, eh, jak se finanční prostředky zneužívají ve prospěch terorismu nebo organizovaného zločinu. Eh, dalším důležitým aspektem je brát v úvahu potravinovou, potravinové zabezpečení a také otázka ochrany duševního vlastnictví, které by někdy mohlo znamenat, že vlastně tyto rozvojové země budou mít omezený přístup k lékům. Dále je třeba, aby Evropská unie ve své obchodní politice prosazovala eh, dobrou zprávu a řízení, good governance, aby eh, tedy eh, tento aspekt byl také brán v úvahu, stejně jako lidská práva, rovnost mezi pohlavími, odborová práva, ochrana životního prostředí, dostupnost sociálního zabezpečení a bezpečnost potravin. Náš výbor by tady měl mít celostní přístup e, a myslím, že je možné dosáhnout dohody s výborem DEVE v těchto aspektech. Děkuji, nyní mají slovo stínový zpravodaj, e, pan Štír. Děkuji, pane předsedo. Děkuji naší kolegyni Lole Sanchez za to, že uvedla toto e, téma, které je opravdu velice důležité. Eh, pro náš výbor, stejně jako pro příslušný výbor, tedy výbor DV. Otázka eh, je, že tento rok eh, končí cíle tisíciletí, bude to nyní nahrazeno cíly udržitelného rozvoje, jak se tedy tyto cíle nyní jmenují a Cílem je odstranit zejména přílišnou chudobu, extrémní chudobu. Jde o to poskytovat určitou pomoc, kde budeme stále sehrávat důležitou úlohu, i když to samo o sobě nestačí, bude zapotřebí najít jiné cesty, jak bojovat proti chudobě. Úloha soukromého sektoru eh, je tady jasně uznávána. Uznáváme i v Evropském parlamentu když jsme eh, loni eh, jasně schválili usnesení o novém rámci rozvojové pomoci, eh, uznali jsme velice důležitou úlohu soukromého sektoru a v tomto směru samozřejmě pozitivní úlohu, kterou sehrává obchod při dosažení trvale udržitelného rozvoje a jeho cílů. 90 eh, pracovních míst v rozvojových zemích jsou v soukromém sektoru, to musíme zdůraznit. A já také souhlasím se spravodajkou, že potřebujeme eh, také eh, vidět různé zdroje financování v rámci soukromého sektoru zejména malé a střední podniky bychom v tomto programu asi měli podpořit. Ty jsou velice důležité ty právě vytvářejí nejvíce pracovních míst a uh, také podporují udržitelný rozvoj. Pokud je o některé další konkrétní aspekty, tak jak byly navrženy zpravodajkou, některé aspekty pro frakci EPP uh, jsou trošku červenou linií, například již existující dohody o obchodu, Eh, nebo otázka mm, tarifů a cel. Tady je trošku formulace, která by měla klást pozitivní důraz na to, jakým způsobem obchod může přispět k rozvoji. Dále si myslím, že jsou tady některé další důležité aspekty, které byly zmíněny a se kterými souhlasit můžeme například respektování eh, pracovních práv, ale také odpovědnost soukromého sektoru, eh, používání nástrojů, eh, partnerství PPP, ano, to je možné podpořit a dále rozšířit. I tady si myslím, že musíme být opatrní a nepoužít formulace, které by naznačovaly, že chceme nějak zasahovat do těchto postupů, ale spíše chceme ve skutečnosti podpořit. Ano, se zpravodajem jako můžeme souhlasit, že chceme eh, také se zaměřit přednostně na malé a střední podniky, dokonce i na mikropodniky, které jsou zcela klíčově důležité v daných eh, ekonomikách. Spravodajka eh, tady velmi dobře také zdůrazňuje nutnost propagovat dobrou zprávu a řízení, good governance aby bylo možné vytvořit eh, odpovědné, dobře fungující instituce v těchto zemích. To dává jasný rámec eh, pro eh, příznivé, příznivé prostředí pro rozvoj soukromého sektoru a příspěvek tohoto sektoru k rozvoji daných zemí. Dále také je třeba zdůraznit odpovědnější zprávu a řízení. Já asi tady už budu končit ve svém vystoupení, jenom bych chtěl zdůraznit, že pro frakci EPP eh, je důležité, že obchod eh, Eh, ten, vzhledem k tomu, že to budeme předkládat, toto stanovisko příslušnému výboru, že je důležité zdůraznit, že právě obchod může být velice dobrým nástrojem, jak přispět k trvale udržitelnému rozvoji, tak jak to bylo také v září jasně zdůrazněno v dohodu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla začít eh, tím, že poděkuji zpravodajce. A omlouvám se, neměla jsem správný mikrofon. Říkala jsem tedy, že na úvod chci poděkovat zpravodajce za práci, kterou odvedla. Je to velmi kompletní základní dokument, s kterým budeme dále pracovat. A tady můžeme mít eh, řadu společných bodů, kde každý z nás může eh, najít to, co je pro něj důležité, abychom nakonec dospěli k velmi širokému konsensu. Souhlasím s tím, co zpravodajka říká, e, v tom smyslu, že větší účast soukromého sektoru by měla jít ruku v ruce se dvěma důležitými osami. Za prvé, lepší regulace cílů e, z hlediska úkolů soukromého sektoru v rámci spolupráce s rozvojovými zeměmi a za druhé, Eh, princip eh, odpovědné politiky. Myslím, že Evropská unie považuje za velmi důležité, aby tady došlo k takovému strategickému politickému vedení v oblasti eh, rozvojové politiky. A to v době, kdy dochází k určitým škrtům v rozpočtech našich zemí, k úsporným opatřením našich zemí. To je velice důležité, tedy abychom kombinovali zdroje veřejné se zdroji soukromými, abychom dosáhli strategických cílů, které si tady eh, klademe a pomohli rozvoji v těchto méně rozvinutých zemích. A abychom eh, samozřejmě pomohli do jisté míry i našim podnikatelským kruhům. Ehm, to vyžaduje lepší regulaci. Potřebujeme jasnější definici Eh, úlohy eh, soukromého sektoru v takových eh, projektech, lepší definici kritérií a taky, také forem účasti soukromého sektoru. Musí také být zcela jasné, že vycházíme z cílů které budou trvale udržitelné, které respektují lidská práva a které budou zcela transparentní a samozřejmě přispějí k tomu, že se zlepší kvalita života místního obyvatelstva. Ještě bych chtěla zdůraznit některé další aspekty, které eh, myslím, že eh, některé by se rozhodně tady měly jasně projevit. Za prvé, myslím, že je velice důležité hovořit o typu růstu, kterého chceme dosáhnout v rozvojových zemích, že to musí být inkluzivní růst. To je velice důležitý aspekt. Za druhé, musíme zajistit, že dohody, eh, obchodní dohody a investiční dohody umožňují eh, univerzální přístup ke službám eh, v oblasti vodohospodářství, školství, zdravotnictví. A za třetí, chtěli bychom, aby existoval určitý rejstřík, určitý registr podniků v EU, které Um, realizují projekty v rozvojové oblasti, aby to bylo zcela transparentní, jakým způsobem takové projekty uh, fungují, aby spotřebitelé také mohli sehrát svou úlohu, uh, vlastně ovlivnit rozhodování ve spotřebě také podle toho, jak tyto věci fungují. Myslím, že je také důležité že když hovoříme o lidských právech, abychom hovořili také o tom, jak velice důležitá jsou zde práva žen a otázky eh, rovných práv mezi pohlavími. V těch nejméně rozvinutých zemích právě ženy nejvíce trpí dopady určitých struktur, které vedou k nespravedlivým a někdy i velmi násilným situacím nerovnosti. Tady musíme eh, také usilovat o větší rovnost eh, pohlaví, až by se dosáhlo úplné rovnosti. Eh, pak je tady některý aspekt, se kterým, se kterým úplně nesouhlasím v tom, co řekl kolega z EPP. A sice, že Eh, by nemělo dojít k žádné revizi obchodních či investičních eh, dohod. Myslím, že tady je důležité eh, říci, jak fungují tyto dohody, jak přispívají ke zlepšení celé situace. A tady bychom měli takové aspekty analyzovat sledovat, jaké podmínky existují. A konečně poslední poznámka. Je důležité také zdůraznit sociální odpovědnost podniků a také účast um, soukromého sektoru na projektech ruku v ruce s veřejnoprávním sektorem, tak aby bylo možné napomáhat rozvoji malých a středních podniků, malých a středních podniků v cílových eh, přijímajících zemích, aby tyto rozvojové projekty vedly k vytvoření podniků, které jsou schopné fungovat a pomoci eh, k rozvoji eh, tam, kde je to nejvíce zapotřebí, k rozvoji produktivní sféry v těchto zemích, eh, kterým chceme pomoci. Eh, aby vlastně tady vznikaly eh, přímo na místě energie, které dále budou zajišťovat rozvoj. Myslím, že existuje dobrý základ, na kterém můžeme vytvářet konsensus a myslím, že je velice eh, užitečné a velice důležité, aby takovéto iniciativy fungovaly. Musíme žádat od komise, aby se realizovalo to, co tady uvádíme a abychom podporovali iniciativy takového typu. Děkuji. Herzlichen Dank. Velice vám děkuji. Nyní má slovo pan Zahradil. Thank you, uh, Mr. Chairman, very... Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Naše frakce i já podporujeme nové způsoby, nové inovativní způsoby. Jde hlavně o to, jak tedy posunout tradiční nástroje, eh, ať už je to finanční podpora jak je přeměnit v nové nástroje za zapojení soukromého sektoru. Mám k tomu čtyři komentáře, některé odpovídají tomu, co si myslí pan spravodaj, paní spravodajka, eh, některé jdou proti tomu. Za prvé, domnívám se, že bychom měli eh, zdůraznit jednu věc. Jsme výbor pro obchod a proto bychom měli zdůraznit význam soukromého sektoru a obchodu pro rozvojovou politiku. V rámci rozvojové politiky je to nový způsob, jak dosáhnout ekonomického úspěchu v rozvojových zemích. Může eh, to totiž vytvořit eh, velké množství pracovních míst a příjem pro eh, chudé lidi. To bychom měli tedy jednoznačně zdůraznit. Druhá věc to je už konkrétnější bod, týká se to dovozových cel. Myslím si, že to není nikterak nová záležitost, protože už jsme o tom diskutovali v souvislosti s různými dohodami o volném obchodu. Eh, z části se můžeme shodnout na tom, že rozvojové země by měli mít právo na to zavádět určitá dovozní cla, tak abycho, aby e, umožnili rozvoj svého průmyslu. Na druhé straně ta cla musí být konkrétní, časově omezená a měla by se týkat pouze e, těch nejméně rozvinutých zemí měla by být tedy umožněna pouze těm nejméně eh, rozvinutým zemím, protože rozsáhlejší dovozní sla eh, by mohla eh, situaci poškodit a neměli bychom je připustit. Za třetí, existuje program, kterému říkáme Aid for Trade. Evropská unie je jeho hlavním protagonistou a myslím si, že bychom ho měli do toho textu doplnit, protože je to velmi důležitá iniciativa a hlavní prioritou je to, aby se rozvíjely vztahy mezi jednotlivými podniky. To znamená, že na tento program bychom v žádném případě neměli zapomenout. Tak konečně v neposlední řadě e, e, společenská zodpovědnost podniků CSR. E, všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že Především evropské podniky by měly být zodpovědné. Na druhé straně mám určité pochybnosti o tom, jestli eh, bychom eh, tak měli činit tím, že zavedeme závazná opatření v rámci našeho dokumentu v rámci naší zprávy, jestli by to tedy vedlo ke kýženým výsledkům. Myslím si, že existují i jiné způsoby, jak tedy eh, podněcovat společenskou zodpovědnost podniků způsobem, který eh, nebude představovat další finanční nebo administrativní zátěž pro evropské podniky. Pa, řešení na papíře není vždycky to nejlepší řešení. Já si myslím, že to je věc, kterou bychom v této souvislosti měli nepochybně zdůraznit. My jsme k tomu tedy připravili pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem a doufám, že se nám podaří najít vzájemně přijatelný kompromis s paní zpravodajkou. To je tedy všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Děkuji. Děkuji. A nyní za liberály paní Desarnis. Eh, děkuji vám. Myslím, že to je zpráva, která je velmi eh, na místě a velmi eh, aktuální. Když si klademe otázku o úlohy soukromého sektoru v rozvojové politice, naše veřejnoprávní pomoc je samozřejmě důležitá, ale pravděpodobně nebude dále narůstat už kvůli tomu, že tady máme rozpočtové problémy v celé řadě našich zemí. A také, jak bylo řečeno, bude třeba znovu zvažovat cíl cíle milénia, i když jistě si budeme muset klást i otázku, proč nebyly naplněny zcela nebo dokonce některé vůbec. Bude prostě zajímavé takovouto bilanci a analýzu udělat. Eh, myslím, že je dobré přemýšlet o určité koprodukci, abych to tak nazvala, trošku jiným postupům, které bychom v rozvojové eh, politice prováděli. Veškerá veřejnoprávní pomoc, která v posledních letech i v posledních desetiletích eh, byla prováděna, ne vždy přinesla své plody a své ovoce. Tak tedy určitě pomáhejme, podporujme malé a střední podniky, podporujme e, soukromý sektor, který zde působí. Zaměřme se na infrastruktury energetické, dopravní, investiční, které v těchto zemích vznikají. Otázka financování, otázka trvale udržitelného e, využívání přírodních zdrojů. A tady jistě může být velmi mnoho e, partnerských vztahů mezi evropskými podniky a podniky v těchto rozvojových zemích. A dodám ještě jednu poznámku. Není to z mé strany provokace, jen prosím, abychom o tom přemýšleli. Již roky a roky financujeme z veřejnoprávních peněz celou řadu projektů. Vezmeme si příklad Číny. Čína samozřejmě financuje různé projekty, včetně třeba stavby eh, nemocnice a nedělají to za nějakou protiúčast Eh, nevyžadují, že třeba eh, bude kromě postavené nemocnice jim svěřeno také projekt stavby silnice, přístavu nebo podobně. Já netvrdím, že máme dělat přesně to tež, co Čína, ale měli bychom se zaměřit na určité aspekty, eh, které by prostě umožnily, že by tyto projekty byly výhodné pro obě strany. Předseda, děkuji vám a prosím paní Děkuji. Ráda bych poděkovala paní zpravodajce. Na, v podstatě souhlasíme s tou zprávou celkem za to. Já si myslím, že soukromý sektor může sehrát roli eh, při rozvoji, ale neměli bychom to přeceňovat, protože to není všespásné řešení, jak už eh, někteří v minulosti říkali. Já si myslím, že soukromý sektor může k rozvoji přispět pouze tehdy, pokud eh, dodržuje nařízení, a pokud také je určitým způsobem kontrolován. To se týká například daní, protože eh, daňové úniky jsou v rozvojových zemích velkým problémem a musíme zaručit, že soukromý sektor bude daně platit, protože pouze stát, který má k dispozici finanční prostředky, eh, může své rozvojové projekty skutečně realizovat. A kromě toho jsem v rozvojových zemích zažila jednu věc, jsou tu evropské podniky, které v Evropské unii mají dobrý image, to znamená, že, jsou, že jednají spravedlivě, že chrání životní životní prostředí a tak dále. A pokud najednou začnou investovat mimo Evropskou unii, tak se chovají jinak. To znamená, že musíme zajistit, aby evropské podniky eh, se držely alespoň těch minimálních evropských zásad v oblasti lidských práv, aby tedy eh, dbali na eh, rozvojové cíle a tak dále, když působí v zahraničí. My jako legislativní orgán tady, tady máme svůj úkol. Je tu celá řada oblastí, kde můžeme dosáhnout jednoznačné změny, například pokud jde o obchodní dohody, o kapitolu udržitelného rozvoje a také pokud jde o e, Evropský investiční nástroj. Celkem za to bychom se tedy měli snažit o to, abychom zajistili, že tady budou povinné zprávy za jednotlivé země, že tedy budeme dbát na zásady transparentnosti, na dodržování daňových zásad, na soulad s národním systémem, právním systémem, to je také důležité. A kromě toho eh, by tu vždycky měly fungovat kontaktní místa pro OECD, tak aby bylo možno řešit stížnosti. Já si myslím, že tady jsou ještě velké rezervy a samozřejmě musíme zlepšit i mechanismy pro monitorování z hlediska úmluvy Mezinárodní organizace práce. Kromě toho bych ráda zdůraznila ISDS, eh, ETS, to je téma, o kterém se nyní velmi intenzivně diskutuje. Je to věc, která hraje v rozvojových zemích velkou roli. To znamená, že i rozvojové země musí rozvinout pravidla pro nebo legislativu v oblasti ochrany spotřebitelů, ochrany životního prostředí a tak dále. A v této souvislosti je důležité zmínit i ISDS. Eh, předložíme některé pozměňovací návrhy, ale celkem za to jsem s návrhem velmi spokojená. Rád bych paní zpravodajce poděkovala. Děkuji a slovo má pan Rubiš. Ja, bych herzlichen Dank. Ich glaube, Děkuji vám. Já si myslím, že to je nesmírně důležitá zpráva také pro kolo jednání Doha. A to, co se děje v Africe, je důležité v souvislosti s tím vývojovým kolem a otázkou Aid for Trade. To má velký význam vedle Trade Facilitation. Jsou zde další dvě oblasti, které mohou znamenat nejrychlejší a nejúčinnější podporu. A proto si myslím, že to je opravdu důležité na to upozorňovat, že e, v Ženevě dochází k významnému pokroku a že ta naděje, že do prosince skutečně jednání VTO multilaterálně přinese úspěch, je více než nezbytné. A také e, snižování odstraňování cel musí zároveň jít ruku v ruce s budováním fungujících daňových úřadů a podobně, protože cla bývají často také zneužívána a stojí, jsou k dispozici jenom malé skupině, zatímco vlastně takový řádný daňový úřad by mohl i trvale vytvořit určité základy pro tyto země, které jsou důležité i do budoucna. Děkuji a nyní dávám slovo komisi. Koho zde máme za komisi, prosím? Máte slovo. E Já tedy vedu uh, oblast mezinárodní spolupráce a regionálního rozvoje. Velmi děkuji za vaše připomínky. Souhlasíme s názory, uh, které tu dnes zazněly a které se týkají toho, jakou roli by měl soukromý sektor sehrát v oblasti rozvoje. Jde především o eh, vytváření pracovních míst to je věc, kterou bychom měli mít na paměti. My jsme minulé, minulý, v minulém roce přijali eh, sdělení, které jasně naznačuje zásady a kritéria, kterými by se měla řídit evropská pomoc v oblasti eh, soukromého sektoru. Měli bychom se tedy zároveň eh, držet těch rozvojových cílů. Jsou to cíle, které tedy doplňují mezinárodní zásady pro efektivnost pomoci a Rád bych v této souvislosti zdůraznil, že článek 108 je velmi důležitý. My se snažíme tedy dostat očekáváním, pokud jde o politickou koherentnost rozvoje a důležitá je ještě jiná věc, role soukromého sektoru v současných jednáních o financování rozvoje a o období po roce 2015, konkrétně o těch udržitelných rozvojových cílech, tady hrají velmi důležitou roli. Pokud jde o komentáře paní zpravodajky, které dnes zazněly, já s nimi do značné míry souhlasím a řekl bych, že eh, odpovídají našemu sdělení a že jsou v něm také eh, pokryty. Rád bych zdůraznil skutečnost, že soukromý sektor se stává z různých aktérů. Musíme tedy dbát na to, aby byla vytvořena řádná zpráva. I otázky lidských práv jsou jádrem našich programů. Pokud jde o stanovisko, konkrétně tedy o názor vyjádřený v tom stanovisku, to znamená, že Eh, bychom tedy měli eh, prověřit vztah eh, s oficiální rozvojovou pomocí. My nezdílíme zásady, které jsou ve stanovisku zmíněny. Pardon, sdílíme je, protože jsou i v našem sdělení. Jde o propojení těch činností a v podstatě veškeré revize, které jsme zatím provedli, dospěly k tomu, že e, problémem v této věci je nedostatek transparentnosti. Pokud jde o obchodní politiku, tak si myslím, že e, obchodní politika může rozvoji na pomoci, tak jak bylo řečeno. Pokud jde o dohody, tak je to samozřejmě tak, že každá úspěšná dohoda musí vzít v potaz politické cíle partnera. My jsme vždycky uznávali, že je možno chránit ty nejcitlivější sektory. Eh, do jaké míry je ovšem nejlepší to, že tady budou velmi rozsáhlé dovozní cla, to je otázka, které se musíme věnovat eh, případ od případu na základě analýzy dopadů. Důležité je také to, abych zmínil, že eh, kapitoly týkající se udržitelného rozvoje jsou do těch obchodních dohod vždycky začlenovány. To znamená, že pokud to mám schrnout, vítáme diskusi, protože je to téma, eh, které neustále nabývá na významu. Eh, nepochybně vezmeme v potaz rostoucí roli eh, soukromého sektoru při eh, implementaci našeho programu, pracovního programu na léta 2015 až 2020. Budeme se tedy snažit držet těchto zásad a dalších kritérií, která jsme předložili v našem sdělení a nepochybně zohledníme i naši dnešní diskuzi. Děkuji. A nyní předávám zpátky slovo paní zpravodajce, aby to celé uzavřela. Bueno, pues, eh, děkuji, děkuji všem těm, kdo zde vystoupili. Děkuji za všechny tyto poznámky. Eh, těšíme se na pozměňovací návrhy a eh, těšíme se na práci na kompromisních návrzích. Děkuji Evropské komisi za toto vystoupení. Eh, Evropský eh, účetní eh, dvůr obzvláště zdůrazňuje, jak důležité jsou otázky transparentnosti. A to je také důvod, proč jsme to, tento aspekt zahrnuli do našeho textu. Já myslím, že k tomu už nemám co víc dodat. Ještě jednou děkuji a těším se na další práci, abychom dosáhli velmi silného stanoviska, kterému bude naslouchat výbor DEVE. Děkuji vám termíny pro pozměňovací návrhy je 8. květen 12.00. A hlasovat se bude 28. května. Budeme mít dostatek času po hlasování o TTIP, ale nějak to zvládneme. Dobrá, dostáváme se tedy k dalšímu bodu pořadu jednání bod číslo 7. Výroční zpráva o subsidiaritě a proporcionalitě. A zde má nyní slovo pan zpravodaj, pan Borely. Děkuji vám, pane předsedo. Výzvy současné doby eh, ukazují, že princip subsidiarity nabývá nové dimenze. Je to e, otázka rovnováhy mezi stále rostoucími pravomocemi v komunitární oblasti, e, tedy unijní oblasti, a dále e, pravomocemi na úrovni občanů. Zpráva, kterou zveřejňuje komise, ukazuje, jak to vypadá také v oblasti obchodní. Eh, můžeme říci, že v obchodní oblasti, v oblasti obchodu jsou výlučně eh, unijní eh, pravomoci. A tady si můžeme klást tuto otázku. Výzvy, které přináší současná doba, musí být analyzovány jinak, než tomu bylo včera. Je třeba použít všechna politická paradigmata, která existují. Za druhé, princip subsidiarity je bod, který se projevuje ve všech politikách EU, včetně obchodní politiky. A konečně eh, Využívání studií dopadu i konzultací e, zde také sehrává svou úlohu. To je důležité, protože nemáme-li k dispozici dobrou studii dopadu rozhodnutí přijatých na evropské úrovni, je tedy riziko, že ještě více vzdálíme občany od politik EU a od samotné EU. Občanská společnost potřebuje více informací a více dialogu mezi institucemi. A to, podle mého názoru, je současná výzva subsidiarity. Právě v tomto duchu bych chtěl eh, uvést některé poznámky týkající se zprávy o subsidiaritě. Eh, mám pět bodů. Úloha subsidiarity v mezinárodních obchodních dohodách EU po řadě dohod, které EU uzavřela s řadou zemí, musí být princip subsidiarity brán v úvahu ještě více, když takovéto dohody mají dopad na národní úrovni a nutí členské státy se na to reagovat. V Lisabonské smlouvě se všechny pravomoce v oblasti obchodní politiky dávají na úroveň EU, ale zbývá tady určitý prostor nejistoty, když mezinárodní obchodní dohoda obsahuje některé aspekty, které se netýkají přímo eh, vnějších obchodních vztahů. To jsme viděli například při dohodě s Kanadou i se Singapurem. Je tady taková šedá zóna zóna stínu, kde může být určitý konflikt pravomocí. A tady podle našeho názoru je naléhavé důležité vnést do toho světlo, zejména v některých oblastech, jako je energetika. Další aspekty eh, doložované safeguard clauses. Eh, tady to vidíme například v dohodě s Jižní Koreou. Dále makrofinanční nástroje. To je více nástroj zahraniční politiky než zahraničního obchodu. Někdy se dostatečně není možné soustředit na konkrétní aspekty pomoci. Je nutné velmi pozorně sledovat, zda naše návrhy mohou být užitečné pro naše partnery a po náležité analýze ex ante a také po kontrole ze strany parlamentu e, o využití takových pomoc. Můžeme hovořit například o e, situaci ve Středomoří během arabského jara. Tam se ukázalo, že ty nástroje byly z naší strany zcela neefektivní. Dále e, dopad u studií ex ante. Často nás eh, zaslepí příliš optimistické studie ex ante. Chtěl bych se ještě vrátit k dohodám TTIP. V roce 2013 začalo toto jednání. A eh, tady je jasné, že TTIP má politickou dimenzi, kde jde o posílení transatlantické vazby mezi EU a USA ale nejsme si jisti, zda je tato dohoda opravdu užitečná pro naše občany a naše podniky. My chceme, aby to mělo pozitivní dopad pro všechny a nejen pro několik velkých podniků. Nemůžeme si tím být jisti, protože jednání bylo zahájeno na základě odhadů, které není možné ani kvantifikovat, ani odhadnout, na základě metody použité komisí. E, právě princip subsidiarity a princip obezřetnosti musí být základem e, všeho. Velice často environmentální, sociální a ekonomické úvahy komise nejsou náležitě provedeny před jednáním. Nebylo by dobré e, tyto analýzy přenést právě do té předběžné fáze, chceme-li mít v úspěchy. Další důležitý aspekt, který je s tím vším spojen, je tady potenciální konflikt eh, pravomocí mezi pravomocemi EU a eh, právní subjektivitou členských států. Eh, právě v oblasti jednání TTIP vidíme, že je třeba hluboké analýzy. A konečně na závěr chci ještě říct jeden bod, který mě obzvlášť leží na srdci. Týká se to samotné subsidiarity a její podstaty. Jsem přesvědčen, že každý z nás eh, je tady právě proto, že mu byl svěřen mandát přímo od jeho voličů, aby chránil zájmy celku. Chtěl bych tedy se zeptat, když se hovoří o subsidiaritě, proč se velice málo kdy hovoří o občanech na místní úrovni. Chtěl bych připomenout důležitost eh, účasti občanů na procesech v EU včetně mm, procesů obchodní politiky. To je velká výzva subsidiarity. Občané by měli mít více informací, měli by být více zapojeni do rozhodovacího procesu, zejména když to má potenciální dopady, přímé dopady dnes je celá řada možností, jak informovat eh, občany, jak je zapojit do eh, různých procesů. Jistě je tady nástroj veřejné konzultace, ale ten nestačí, protože nezajišťuje vyváženou účast. Eh, rozhodnutí schválená v Bruselu by měly být co nejblíže občanům, aby byla účinnější, trvalejší, konkrétnější a pozitivnější. K těmto eh, eh, poznámkám nabízím ještě určitou úvahu. Eh, studie dopadu, která by více respektovala pravidla a mohla také vyvolat veřejnou diskusi a brala by v úvahu evropskou realitu, by měl být účinnější. Je tady zapotřebí veřejná konzultace která umožní vytvořit něco, co by se podobalo tomu, co je takzvaná eh, dvojí většina respektovaná eh, v radě. Tady je třeba, abychom v parlamentu využili prostoru, který nám dává smlouva a abychom zdůraznili lokální dimenzi účast občanů prostřednictvím veřejných eh, konzultací. To je podle našeho názoru velká výzva, náročná výzva, ale nezapomeňme, že my v parlamentu musíme být schopni předvídat problémy do budoucna. Otázka subsidiarity by e, právě byla vynikající bod ve prospěch EU, ve prospěch našich společenství. Děkuji vám za pozornost a čekám na vaše poznámky. Děkuji a nyní mají slovo stínový zpravodajové jako první pan Ubrs. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi jenom několik poznámek k této zprávě pana Boreliho. Za prvé, souhlasíme s těmi návrhy, které má k této problematice a také s tím, co právě potrhl v souvislosti s problematikou subsidiarity. Ale subsidiarita není příliš relevantní v oblasti obchodní politiky, protože to v rámci smluv je výlučná pravomoc Unie. A my zde tedy e, řešíme otázku komunitního práva. Nicméně jsou zde určité výjimky, například makrofinanční podpora třetích zemí podle článku 212, a nebo smíšené dohody s třetími zeměmi, zde jsou tedy ty principy subsidiarity a proporcionality důležité a je třeba je dodržovat. Co se týče té makrofinanční pomoci, ano, je zde třeba posilovat ty analýzy ex ante, zvláště když se setkáváme se situacemi, kdy je třeba naléhavě poskytovat finanční pomoc. A na závěr bych rád podtrhl význam udržení institucionální rovnováhy v EU tak, jak nyní existuje. Zvláště co se týče naší společné obchodní politiky a musíme zde tuto institucionální rovnováhu zachovat. Mám zde na mysli rovnováhu mezi členskými státy a evropskými institucemi. Je to vlastně od římských smluv, komunitní kompetence a to by mělo být zachováno. Takže, Herr Děkuji, pan Leifried. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane zpravodaji, velice vám děkuji za vaši dosavadní činnost, bylo to velice zajímavé a z části s tím také mohu souhlasit, zvláště s tím, co jste řekl o problematice analýz dopadu. Člověk opravdu se neubrání dojmu, že e, ukazují určitým směrem, ale nejsou skutečně objektivní. A otázka kompetenčních sporů mezi členskými státy a EU, to je něco, co by se mělo zlepšit, zvláště v oblasti určitých dohod. Co se týče bodu 5 a Sustainability Impact Assessment, e, na to pohlížíme dosti pozitivně ale ještě předložíme několik pozměňovacích návrhů, abychom zlepšili tu vyváženost textu. Rád bych ale ještě zareagoval eh, obecně na to, co jste zde říkal o subsidiaritě. Subsidiarita pro mě znamená to, že se věci řeší eh, tam, kde se dají řešit lépe. A když se podívám na obchodní politiku EU, a například e, jí srovnám se zahraniční politikou EU, tak mám pocit, že prostě ta obchodní politika EU funguje mnohem lépe. Že Evropská unie je obchodní velmoc, ale v zahraniční politice je trpaslíkem, protože každý členský stát dělá to, co chce, žádný nedělá to, co by měl, ale každý něco dělá. A to je situace, kterou bych si v obchodní politice nepřál. Myslím, že ta teze, že jenom proto, že to řeší členské státy, je to automaticky lepší, a to, že to, se to řeší regionálně, no tak je to ještě lepší. To je teze, kterou já nezdílím. Jistě víte, že já jsem z těch, kdo považují ISDS za instituci, kde si prostě soukromí advokáti eh, vydělají eh, obrovské množství peněz na úkor ostatních. A já si myslím, že by ale neměl každý členský stát nakonec sám si rozhodl o tom, jak si to ošetří. Zde potřebujeme silnou Evropskou unii, e, protože věci, které byly plánovány dříve jinak, e, paní Malmström to řeší zase jinak, uslyšíme dnes odpoledne a doufáme, že se e, opravdu do toho vloží svojí váhou. Myslím, že řešení vnitrostátní je v některých oblastech obchodní politiky nesprávné. Máte pravdu v tom, že třeba občany zapojit a informovat, ale to pro mě neznamená, že to musí činit eh, ve vztahu vlastního státu. Když vystupuji proti ISDS, tak zde nemluvím jenom za Rušany, ale i za Francouze, za Belgičany, za všechny ostatní, kde si to ne, kde, kteří si to nepřejou. My jsme v podstatě jednou zemí a tak to bychom to měli také vidět. Takže myslím, že v tomto pohledu se trochu lišíme, ale jinak eh, si myslím, že vaše zpráva je velmi zdařila. Děkuji. Děkuji. Někteří stínové zpravodajové zde nejsou, takže pan Buchner. A, a Maritě, to mi nebylo sděleno, ale prosím, máte slovo. Děkuji, já jsem stínová zpravodajka svojí skupiny, takže tady mě najdete. A ráda bych doplnila to, co říkali už kolegové, zvláště jde určité potřebné vyjasnění toho, o čem zde je opravdu řeč. Ten pojem subsidiarity bývá často velmi politizován a v souvislosti s obchodem je zde celá řada způsobů, jak občané nebo parlamenty mohou působit na své ministry, když oni řeší své záležitosti například na radě a samozřejmě i zde my v Evropském parlamentu jsme zapojeni a reprezentujeme eh, občany Evropské unie nejrůznější eh, politické orientace. Mě by zajímalo, co skutečně znamená ten pojem proporcionality. Je třeba uznat, že ta skutečnost, že spolupracujeme v Evropě v oblasti obchodní politiky a jednání s třetími zeměmi, nás posiluje, znamená to pro nás výhodu. Eh, těžko se, se najde členský stát, který by si myslel, že může vyjednat individuálně eh, něco ve stejné kvalitě s třetími zeměmi. Zkrátka výsledek jejich jednání by byl slabší. A další věc, kterou moc neznám a proto by mě zajímalo, co se tím myslí, to jsou ta ustanovení Bilateral Safeguard Clauses, je to něco z Lisabonské smlouvy, nebo to je nějaké další opatření, eh, která zde požadujete? Nějakých těch ochranných pojistek? Není mi to úplně jasné. Potom v tom návrhu se hovoří o nějakém to, té autoritě rozhodující obchodu. A samozřejmě to rozhodnutí o tom, kdo má jakou zodpovědnost a diskuse o tomto tématu bývají velmi politizované ale v podstatě je to eh, právní otázka, kde rada komise si mohou požádat o stanovisko soudního dvora, pokud to není jasné nebo je mezi těmito dvěma institucemi spor. Já si myslím, že je třeba tady výrazněji odlišit ten politický a ten právní pohled. A potom uh, ty analýzy dopadů, o tom už se také hovoří v tom návrhu. Měli bychom se opravdu zaměřit od, na to, eh, kde, odkud se berou ti lidé, kteří pro komisi dělají ty analýzy, eh, zda jsou z univerzit nebo různých gremí. Existují celá řady různých studií a opravdu je třeba se podívat na to, koho zde máme na mysli, když o nich hovoříme. Také by bylo dobré se podívat na eh, zkušenosti eh, s obchodními dohodami z minulosti, protože analýza obchodu není snadná a těch faktur je čím dál tím více. A nejde to vždy ve té studii stoprocentně pokryt, to prostě vědecky nejde, ale co máme, jsou zkušenosti z minula. A já si myslím, že jsme docela využívali eh, světového obchodu, takže na to bychom se také mohli zaměřit. Dále ten princip more for more, o tom také hovořil zpravodaj na úvod. Obchodní politika je jeden z prvků naší zahraničně bezpečnostní politiky Evropské unie a zodpovědnost eh, v oblasti eh, poskytování financí finanční pomoci by jsme měli také nahlížet eh, v širším kontextu, ale není to přímo obchodní otázka. A potom to přání eh, většího zapojení a kontaktu s aktéry. To já vítám, co by cíl. Vidíme, že ta očekávání v souvislosti s obchodním jednáním a požadavky větší transparentnosti jsou na snadě ale měli bychom si také říci, jak to zrealizujeme. Pokud ta očekávání jsou nesmírně různorodá. V týmu Evropské komise, který se nezměnil z hlediska rozpočtového a personálního, tak si musíme říci, co je zde reálné. A zajímalo by mě také, eh, co si k tomu myslí eh, zpravodaj, zda by proto chtěl například vyčlenit nějaké prostředky, aby to bylo možné nastolit. Děkuji. Máme zde stínového zpravodaje za GUE. Nemáme, ale máme tady pana Šolce, který může, říká, že mohu se udělat, udělat krátký poznámku, ale dám slovo ostatním stínovým zpravodajům nejdříve. Děkuji, pan Büchner. Děkuji. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji, zvláště za jeho slova o zapojení veřejnosti v členských státech. Myslím si, že to je opravdu důležité téma i mně leží velmi na srdci. Pro naší frakci je to ale odvážná nová myšlenka, že by principy subsidiarity a proporcionality se měly aplikovat na obchodní politiku. Ale přesto nás to těší, že můžeme podpořit částečně zpravodaje této věci, protože by to mohlo ovlivnit naše chování eh, v našem výboru. Ale odstavec 2 a 3 argumentace mě nepřesvědčují. Pan zpravodaj už to také naznačil. My chceme aby se napřed rozhodl Evropský soudní dvůr o těch kompetencích eh, v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, než si položíme vůbec tu otázku, jak by se mě mohla subsidiarita aplikovat. Abych to objasnil, ve smlouvách subsidiarita je nadřazeným principem, který by měl působit také tehdy, když ty kompetence jsou víceméně upravené. Takže já si myslím, že můžu ty smlouvy číst tak, že je možné i rozhodovat individuálních případech individuálně. Zde se tedy vydáváme do nových končin a bylo by zajímavé to proskoumat. Odstavec 4 a 5 a poslední věta toho druhého odstavce. Tam e, víceméně souhlasíme s tou argumentací a budeme formou pozměňovacích návrhů ještě více konkretizovat toto téma. Také můžeme podpořit eh, bod 6 a to, jak je navržen, i když si myslím, že se nedotýká v uším slova smyslu subsidiarity a proporcionality. Děkuji a nyní za komisi pan Brown. Willst du noch, Helmut? Ja, ja. ich wollte ja nur... Já jsem chtěl dát pouze stínovým zpravodajům přednost. Nechci se do toho vměšovat, protože jsem tedy nebyl stínový spravo, stínovým zpravodajem, ale přesto jsem chtěl tady doplnit dva body k tomu, co už řekli kolegové přede mnou. Za prvé se domnívám, že je správné, že subsidiarita je někde zapsána ve smlouvách jako princip jako zásada. To znamená, že si musíme pečlivě eh, zvážit, kde tedy eh, budeme eh, zasahovat do kompetencí, kde tedy chceme zasahovat do ekonomické, sociální situace i s ohledem na dopady, které to ve členských státech bude mít členské státy zase mají naopak eh, možnost prověřit, jaké dopady obchodní politika má. To znamená, že v podstatě souhlasím s poznámkami, které kolegové přednesli. Také se domnívám, že pan zpravodaj zvolil velmi vydařený přístup. Nicméně mi dovolte, abych k tomu doplnil ještě jednu věc. Například makrofinanční pomoc je při nebo její realizace aplikace makrofinanční pomoci v minulých měsících a e, letech ukázala, že to tedy mm, že tedy nebyly dopady na úrovni členských států vždycky e, vzaty v potaz. Musíme tedy brát v potaz dopady, které obchodní politika má na situaci ve členských státech. A já si myslím, že pan zpravodaj by v této věci mohl být trochu eh, explicitnější, mohl by jasně říci, kde tedy chce eh, ještě doplnit nějaký mechanismus k tomu, co už v tuto chvíli je explicitně řečeno ve smlouvách. A kde tedy bychom potřebovali smlouvy změnit. Snažíme se tedy mm, řešit nebo prověřit otázku subsidiarity na pozadí nebo v kontextu e, situace reálné ekonomiky. To je otázku, otázka, kterou bych v rámci zprávy chtěl vyřešit. A nyní tady pan Bán, prosím. Děkuji. Eh, děkuji a dobrý den. Já bych začal eh, tím, že jménem komise poděkuji zpravodaji, stínovým zpravodajům i dalším členům výboru za poznámky k tomuto návrhu. Eh, pár poznámek z mé strany mi dovolte. Především otázka subsidiarity sama o sobě a za druhé o, dopad, o studii dopadu. Princip subsidiarity, jak je známo, je zakotven ve smlouvě a smlouva jasně říká, kdy, kde, jak princip subsidiarity se aplikuje. Zpráva, která, které pracuje nebo kterou analyzuje eh, výbor Jury, je vypracován komisí a analyzuje uplatnění principu subsidiarity. Není to tedy zpráva, která by zkoumala oblasti, kde by princip subsidiarity měl a kde by neměl být uplatňován. Specifičnost eh, subsidiarity v oblasti obchodu je také důležitý aspekt. Obchod, mezinárodní obchod je eh, výlučnou pravomocí Eh, Evropské unie. To znamená, že princip subsidiarity jako takový se tady neaplikuje. Můžeme uvést eh, důvody, proč je obchodní politika výlučnou pravomocí EU. Eh, prostě když určitý členský stát má například určitý přístup k liberalizaci cel a poplatků a jiný stát má k tomu už jiný přístup, mohlo by to velmi komplikovat situaci. Proto Eh, princip subsidiarity se v oblasti této výlučné pravomoci neaplikuje. Komise také požádala o stanovisko ehm, soudního dvora o právě pravomocích členských států a Evropské unie v této oblasti. Je tady řada bodů, které jsou důležité v této oblasti, eh, konkrétně vazba mezi obchodní politikou a pravomocemi členských států je velice důležité říci věci jasně. Obchodní politika vytváří rámec, kde splatí pravidla dojednaná na mezinárodní úrovni. A tady odstavec 3 návrhu zprávy eh, nijak neohrožuje eh, nijak neohrožuje pravomoci členských států, například oblasti Ehm, životního prostředí v oblasti ISDS eh, také nějak neohrožuje otázky, které platí v rámci domácího vnitrostátního práva. Chtěl bych ještě říci pár slov k otázce eh, do studií dopadu. Zpráva komise, na které pracuje výbor Jury, zmiňuje e, studie dopadu, ale zmiňuje to tak, že tady je vlastně právě e, otázka e, principu subsidiarity z hlediska studií dopadu. Není to posuzování studie opadu celostně ve všech aspektech. A teď ještě pár dalších poznámek ke studii dopadu. Za prvé, aby to bylo jasné. Odstavec 5. Posouzení dopadu ex ante ze strany komise poklídá ekonomické, sociální a environmentální aspekty a také pokrývá i aspekty lidských práv. Po studie dopadu Udržitelný, udržitelná studie dopadu jsou dále provádě, je dále prováděna během jednání. To je velice eh, důležité. Eh, celá řada členských států se toho eh, dostýká. Chtěl bych na závěr ještě říci, že komise děkuje eh, výboru eh, komise eh, se maximálně snaží udržet kontakty s občanskou společností a děkuji, že výbor k této otázce přihlíží. Děkuji. Děkuji a na závěr pan zpravodaj. Děkuji, děkuji pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval všem řečníkům, kteří se k tomu vyjádřili. V podstatě je mi zřejmé, že jsem svojí zprávou navrhl novou cestu a že jsem se pustil do neprobádaných vod. Určitě zohledním všechno to, co dnes zaznělo, odpovím pouze na část poznámek. Rád bych řekl, že moje úvahy byly dány dvěma body. Za prvé veřejné slyšení. Často jsem si všiml toho, že komise bere vážně veřejnou konzultaci, které se zúčastnily například pouze dva členské státy, jeden nebo dva členské státy jsou to akce, kterých se účastní málo subjektů a to není základ, eh, ze kterého bychom mohli vycházet, se kterým bychom mohli pracovat. A proto bych byl rád, kdybychom mohli ten, ten rozsah eh, rozšířit. A pokud bychom postup veřejné konzultace nebo ta veřejná slyšení mohli zohlednit eh, pouze tehdy, pokud se toho bude účastnit dostatečné množství subjektů. Dále otázka ochrany. A kompetence v oblasti obchodní politiky. Je jasné, že obchodní politika i nadále spadá do kompetence Evropské unie a je zřejmé, že Evropská unie má také úplně jinou vyjednávací sílu než jednotlivé členské státy. Také je mi naprosto jasné, že v jednotlivých 28 členských státech vládne naprosto rozdílná situace. A to znamená, že možnost, že jednotlivé členské státy uplatní nějaké ochranné doložky a omezí rozhodování Evropské unie, tak aby si eh, zachovali svoji zvláštnost. Já si myslím, že něco takového by bylo pozitivní. V každém případě všechny eh, vaše poznámky zohledním, budeme se tím tématem i nadále zabývat a já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 12, eh, pardon, 20. května ve 12 hodin v poledne. A tím se dostáváme k bodu číslo 9. Jak víte, oba dva body jsme eh, vyměnili. Je to tedy ta znám, známá otázka klonování. Někdy to vypadá, že bychom měli klonovat evropské poslance. Ale to zatím nikdo nevymyslel a nevyvinul. Nicméně Naší expertkou na klonování je Jude eh, Kirton Darling, která má slovo. Děkuji. Eh, nevím, eh, jestli by někdo byl rád, kdyby byl nahraditelný. To znamená, že bychom měli být na tuto technologii velmi opatrní. Je to podruhé, kdy to v našem výboru řešíme. Ráda bych poděkovala všem za příspěvky, za pozměňovací návrhy, které k tomu byly předloženy. Protože už jsem na minulém zasedání výboru eh, řešila ty pozměňovací návrhy, které jsou z frakce SAD, budu se tedy soustředit na eh, ty pozměňovací návrhy, eh, které tedy se týkají čtyř hlavních otázek, které krátce proberu. První věc. Povaha zákazu. Někteří poslanci navrhovali, aby to byl spíše trvalý zákaz než dočasný zákaz. Já chápu, že tento přístup podporují i některé, někteří poslanci výboru, který je věcně příslušný. Byl bych, byla bych ráda, kdyby mě k tomu řekli svůj názor. Stínový zpravodajů pro SAD je velmi důležitý stínový zpravodaj pro SAD, je důležité, abychom dbali eh, na pod, eh, povahu zákazu, abychom to mohli do budoucna zhodnotit. Druhá velká oblast, to je právní forma návrhu. Zdá se, že většina podporuje eh, nařízení eh, spíše než eh, směrnici. Kolegové v Envy také pracuji na tomto základě, to znamená, že já eh, nemám problém s tím, abychom této pozměňovací návrhy zapracovali do našeho stanoviska, ale určitě by bylo dobré, kdybyste mi k tomu řekli svůj názor. Třetí oblast, oblast působnosti. Některé, někteří eh, poslanci navrhují, abychom rozšířili eh, zvířata, kterých se to týká a jde především o potomky a reprodukční materiál. Já si myslím, že v naší diskuzi musíme mít na paměti eh, to, že výbory, ostatní tedy výbory eh, se snaží eh, vytvořit vodítka pro mezinárodní dohody. Musíme dbát na to, aby byla přijata proporcionální opatření týkající se zdraví zvířat a morálních zásad Eh, musíme tedy zajistit, že eh, naše návrhy nesmí být disproporční a nesmí to ztratit ze zřetele. Vaše názory jsou tedy velmi vítané. Myslím si, že návrh 48 by mohl vytvořit základ dobrého kompromisního textu. A na závěr, pokud jde o dohledatelnost, eh, body, které zmínili mnozí, například ALDE, EFDD a GUE a stínoví zpravodajové těchto frakcí eh, jdou správným směrem. Jde o, o to, že Eh, tady ta dohledatelnost musí být zaručena. Já nevím, jestli se nám tedy podaří najít nějakou společnou formulaci, tak abychom to propojili se současnými jednáními v rámci VTO s eh, pravidly SPS, tak aby to mohlo být začleněno do textu. To jsou tedy čtyři hlavní oblasti, ke kterým přišly pozměňovací návrhy. Já jsem k tomu řekla svůj názor. Ehm, měli jsme eh, zasedání zpravodajů, další se koná příští týden. Těším se na, na vaše dnešní eh, komentáře a doufám, že eh, na těch kompromisech budeme v budoucnu pracovat stejně konstruktivně jako do posud. Děkuji a nyní tedy dostanou slovo stínový zpravodajové, nejprve pan Fízas. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za její práci vždy funguje velmi dobrá spolupráce mm, na tomto tématu. Já jsem eh, Tady zastupuji pana Kasparyho, našeho zpravodaje, mm, který eh, tady nemůže být. Návrh stanoviska eh, doplňuje pravomoce, které spadají do našeho výboru. Máme tady velké problémy s přijetím návrhu, protože nám nepřipadá, že je zcela vyvážený. Věřím, že budeme moci eh, pracovat eh, stejně užitečně a stejně eh, dobře, jako tomu bylo u textu o Novel Food. Otázka, zda by to měla být směrnice, nebo zda by to mělo být nařízení tady eh, v Envy a v Agri eh, se také zabývají eh, tuto, touto otázkou. Bylo by dobré, aby tady bylo právě nařízení, které by dávalo jednotný přístup pro celou EU a nedocházelo by k narušení vnitřního obchodu a nemělo by to také negativní dopady na obchod s třetími zeměmi. Paracello také předložil pozměňovací návrhy. Ten, eh, tyto návrhy nám eh, nedělají žádný problém. Eh, je třeba ještě dále podrobněji prostudovat některé návrhy dalších frakcí. Souhlasím s tím, aby se požadovala stejná opatření, která žádáme od našich chovatelů a aby stejná opatření se žádala také od třetích zemí, ze kterých dovážíme maso. Je to logické a myslím, že v této oblasti se asi všichni shodneme. Myslím, že stejně logické také je, abychom měli právní předpis, který budeme moci dodržovat, to znamená, aby tento předpis byl realistický. Na tomto základě bych byl rád, kdyby nám Evropská komise sdělila svůj návr, názor o možnosti vytvořit systém vystupovatelnosti klonovaných eh, zvířat eh, a reprodukčního materiálu. Ve stanovisku to opakuji, nemá smysl stanovit opatření, která pak v praxi není možné prosazovat a uplatňovat. Chtěl bych tedy znát návrh Evropské komise, zda je toto reálné, zda je to proveditelné. A věřím, že při další diskusi budeme moci celou řadu těchto aspektů dále podrobněji probrat. Uh, next one is, um... Děkuji, není paní Rýs. Děkuji vám, pane předsedo. Já už jsem to řekla, když jsem děkovala zpravodajce při první výměně názorů před měsícem. A poté, co jsem se zúčastnila jakožto členka výboru Envy, důkladné diskuse na společném zasedání Agri a Envy, jsem se v tomto názoru ještě dále potvrdila. Slyšela jsem celou řadu věcí, některé věci velmi emotivně podávané, Eh, také je tady celkem radikální přístup, kterou hájí obě zpravodajky. A já děkuji paní Carton Garling eh, za vyvážený přístup v jejím stanovisku. Já už jsem to jednou řekla, ale chci to ještě zopakovat, že i v pozměvacích návrzích hájím tři principy, eh, které leží na srdci liberální frakci. Já tady říkám, že jde o dočasný, časově omezený zákaz eh, dovozu. Totiž nevíme, jak bude budoucnost eh, vypadat. Eh, nemá smysl se k tomu stále vracet. Ukazuje se, že tady jsou skutečně způsobená způsobené situace utrpení pro zvířat, ale nemůžeme prostě říci, jak to bude vypadat v budoucnu, proto chceme zdůraznit dočasný charakter tohoto zákazu. Dále eh, výjimky eh, klonování, eh, to znamená klonování pro výzkum či pro zachování ohrožených živočišných druhů, eh, či farmaceutické bádání, ano, to jsou věci, které použijeme podpořit. Třetí velmi důležitý princip pro náš výbor, už to tady také zaznělo, a to je otázka respektování pravidel VTO při zákazu využívání klonovaných zvířat. A z hlediska stanoviska navrhovaného paní Karen Darling chceme říci, že vaše pozice je rozšířit tento zákaz na všechny generace potomků eh, těchto zvířat. Co tady pozměňovací návrhy 42, 46, roz, kdy navrhujeme eh, rozšířit zákaz na první generaci potomků těchto zvířat. Eh, považovat je také za klonovaná zvířata. Já lituji, že ve svém původním návrhu Evropská komise eh, se nepostarala o to, abychom se za, vyhnuli takové diskusy o těch potomcích, protože vlastně vždycky právě ta otázka potomků, ta se zejména rozebírá v našich diskusích. Další trošku méně kontroverzní otázka, hovořil o tom zástupce EPP, Eh, pokud jde o změnu směrnice, tedy povahu textu, ne směrnice, ale nařízení, eh, to s tím problém nemáme eh, a teď je otázka, když je klonování prováděno na jiných druzích mimo EU. Mám opět na závěr otázku na Evropskou komisi. Když budeme vycházet ze statu quo, co vlastně bude znamenat, že se bude vztahovat na tuto situaci když vycházíme z toho, co schválila Rada v roce 2010. Ten status quo příliš nepomáhá zblížení eh, našich pozicí. My doufáme, že tyto pozice se jednou v budoucnu zblíží. V předchozím, eh, předchozí výměně eh, názorů hovořila komise o označování klonovaných zvířat a jejich potomků. Chtěla bych vědět, za studie, o které hovořila příslušné DG, bude k dispozici dříve, než se bude e, zhruba v červenci hlasovat v parlamentu. A za druhé, myslíte si, že toto označování je vůbec e, proveditelné? A jestli ano, tak se ptám, proč komise, já jsem to slyšela na nedávném slyšení, proč komise i nadále považuje e, za neproveditelné Ehm, hovořit o vystopovatelnosti. Hovořím o tom, co eh, komise říkala již v roce 2010, kdy to, eh, cituji, považovala za appropriate. V roce 2010 to bylo appropriate, vhodné, a nyní se komise domnívá, že je to disproporční a nerealizovatelné. Tak tedy tím končím, pane předsedo. Všichni si zde eh, v našem výboru INTA velmi dobře uvědomujeme, že Eh, tady nechceme zahájit nějakou obchodní válku s třetími zeměmi, ale eh, chci připomenout, a to je naše liberální pozice, že vlastně jsme tak trošku sami, eh, kdy zastáváme tento názor. Myslíme si, že je přece možné představit si, že by tyto, tato pravidla znamenala naopak snížení našich standardů. Předseda, děkuji a prosím za ECR. Chairman, I'm speaking on behalf... Děkuji. Já mluvím za pana Pěcha, našeho stínového zpravodaje. My jsme předložili pouze jeden pozměňovací návrh, který vyzývá Evropský parlament, aby zamítl tento návrh. Zvláště máme totiž obavy týkající se obchodních záležitostí a to z tří důležitých hledisek. Za prvé, myslíme si, že tento návrh by ohrozil naše bilaterální obchodní vyjednávání a zvláště vedl k problému s USA a zeměmi Mercosur, kde se může volně obchodovat s klonovinými eh, živočichy a produkty. Potom jsou zde i další partneři v EU, kteří vyjádřili obavy v souvislosti s kompatibilitou s VTO, včetně Kanady, Brazílie, Austrálie, Nového Zélandu, Uruguay a další, takže by to mohlo mít eh, určitý škodlivý dopad. A za třetí je to ta otázka dohledatelnosti a testování. Ta dohledatelnost by mohla být pro evropské zemědělce a výrobce potravin velice nákladná, náročná a u toho testování, jak už to bylo zmíněno, si nejsme vůbec jisti, zda momentálně existuje vůbec jakýkoliv test, který umí rozlišit eh, klonovaného a neklonovaného živočicha a produkty z nich. A když jsme toho názoru, že už existuje eh, legislativa a sice legislativa o nových eh, potravinách, která se dá o to, že žádné nové potraviny z klonovaných živočichů může přijít přijít uvedena na trh bez předchozího schválení a testování. A já si myslím, že tedy takový to krok by mohl vyslat zcela negativní signál do nejrůznějších stran, včetně investorům, kteří by uvažovali o Evropě, takže proto navrhujeme zamítnout tento návrh. Děkuji a nyní paní Minor. Děkuji a přečtu text stínové zpravodajky Lienery Forenzy. Ráda bych poděkovala zpravodaji, protože, zpravodaj, protože eh, ta činnost jde tím směrem, který bychom také podpořili. Hlavní prvky, které jsou důležité z našeho pohledu, je třeba je ještě přidat, aby se eh, posílilo omezení eh, obchodování produktů z klonovaných zvířat. Potřebujeme označování, protože ne všechny státy to využívají. zákaz by byl podkopán, pokud by nebylo možné zajistit dohledat eh, klony a potomky klonů a výrobky. Je to opravdu nesmírně citlivá otázka, zvláště nyní, když diskutujeme o té typ z USA, zemi, která připouští klonování zvířat pro výrobu potravin. Jeden ze základních kroků vyjednávání je otázka, jak zajistit respektování standardů potravinové bezpečnosti a je zde třeba aplikovat zásadu předběžné opatrnosti. My si velmi vážíme eh, činnosti zpravodajky, ale myslím si, že její návrh lze ještě vylepšit. Děkujeme. Děkujeme. Paní Begin. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda položila kolegům a kolegyním otázku. Mě by zajímalo, zda svým dětem byste dali nebo nedali mléko sklonovaného zvířete nebo jejich maso, protože to je přesně to, co v Evropě nastane. Nemůžeme zajistit, že ty produkty budou bezpečné, protože neexistují dlouhodobé eh, studie. Vůbec nevíme, co vlastně znamená konzumace klonovaných zvířat. Ano, za 20 let ty studie budou, ale mezi tím my budeme těmi pokusnými zvířátky. Klon je vlastně identická kopie jiného zvířata a když chovatel zjistí, že určité e, zvíře například dává více mléka nebo má vyšší výnos masa, no tak si bude přát, aby takto vysokou produktivitu měly ostatní zvířata tím se produktivita nejenom zvyšuje, ale dá se také lépe odhadnout, protože ta zvířata eh, potom budou mít stejný výnos, ale jaký je potom rozdíl mezi živočichem a strojem? Jistě z ekonomického hlediska to možná může být eh, pozitivní, když se na to hledíme čistě ekonomicky, ale musíme si položit i eh, různé otázky, protože už jsme podřídili přírodu naší vůli zvíře je nyní ve službách našich hospodářských zájmů, ale klonování to je něco, co jde nad rámec jakékoliv představivosti. E, zvířata nesmírně trpí bolestí a je jenom několik málo zvířat, která mohou být takto reprodukována. Genetická diverzita a biodiverzita se tím také výrazně snižují a to v sobě skrývá významné riziko. Takže návrh komise nic neříká o těch potomcích těchto zvířat. A můžeme dopustit, aby takovéto postupy chovu byly povoleny v Evropě, aby se týrala zvířata jenom kvůli zvyšování výnosu a produktivity? Ne. Já si myslím, že zde musíme dávat opravdu velký pozor, co se týče obchodování s těmito zvířaty, obchodování se živými zvířaty a jejich produkty. Existuje celá řada důvodů z hlediska veřejného zdraví proto, abychom se postavili proti obchodování a prodeji tohoto zboží. Proto se domnívám, že potřebujeme nezbytně eh, systém označování a dohledatelnosti a také u dohod volného obchodu, jako je TTIP a podobně, pokud to nezvládnou legislativci, tak o tom určitě rozhodnou spotřebitele. Potřebujeme to šetřit na evropské úrovni, protože je zde velké riziko, že členské státy budou uzavírat si svoje individuální a odlišné postupy. A ten návrh komise možná je takový, aby se potom snáze prosadil TTIP, protože k tomu opravdu teď dochází. Děkuji. Děkuji a tím dávám slovo komisi, pan Flü. Thank you, Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Poznamenal jsem si celou řadu věcí a bodů, kdy, které byly směřovány na eh, komisi, dohledatelnost a oblast působnosti. Nejprve pokud jde o oblast působnosti komise, eh, při předložení svého návrhu nevzala v potaz druhy, kde tato technologie v tuto chvíli není eh, obchodně funkční. To znamená, že jsme tady vzali v potaz pouze druhy, které jsou relevantní. Eh, pokud jde o rozšíření oblasti působnosti také na eh, potomky z klonů, my ve svém návrhu hovoříme pouze o klonech jako takových. Mm, pokud bychom měli oblast působnosti rozšířit také na potomky klonů, tak to by znamenalo, že už bychom tedy nemohli se soustředit na ty obavy, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat navržené úřadem EFSA. Máme totiž za to, že potomky klon, potomci klonů jsou eh, poča, počati eh, běžnými metodami, například umělým oplodněním. A musí to být tedy odůvodněno Eh, etickými důvody. A proto eh, tady máme výhrady vůči tomu, že by se oblast působnosti rozšířila i na potomky klonů. Kromě toho jsem si poznamenal celou řadu dalších věcí, například eh, bezpečnost. O tom hovořil poslední řečník, konkrétně poslední kolegyně. EFSA eh, několikrát zdůraznila, že klonování není otázka, která se týká bezpečnosti potravy. Několikrát byla zmiňována otázka dohledatelnosti. Já jsem si eh, poznamenala, že na to jsou různé názory. Paní Rees zmínila stanovisko komise z roku 2010 a naše dnešní stanovisko. Od roku 2010 jsme provedli analýzu dopadů, které, která se stala základem pro návrhy, které jsme později předložili. V, tomto, eh, v této analýze dopadů se hovoří o možnosti označování a aplikaci pravidel na eh, potomky Eh, o testu proporcionality, eh, že to tady nesplnilo test proporcionality, považujeme to za příliš eh, nákladné, příliš složité. Paní Rees zmínila probíhající studii. Ano, je to pravda, v tuto chvíli v komisi probíhá studie. Zabýváme se tím testem proporcionality, který tedy nevyšel. Komise zahájila studie, tak, aby to prověřila a dokázala. Studie bude k dispozici až v říjnu roku 2015. Zatím je ten harmonogram takový. Myslím si, že jsem se vyjádřil ke všem důležitým otázkám. Eh, jsou tu i některé právní záležitosti, ale do těch se pouštět nechci. Děkuji a slovo má Jude. Děkuji a děkuji všem stínovým zpravodajům. Myslím si, že nyní máme základ, výchozí bod pro široce koncipovaný kompromis a že se nám podaří najít řešení na zasedání stínových zpravodajů, které se bude konat příští týden jsem velmi ráda, že lidé řekli, eh, jaké jsou jejich hlavní linie, tak abychom se mohli připravit co možná nejúčinněji na to zasedání stínových zpravodajů. Eh, s výjimkou jedné frakci můžeme, frakce můžeme konstatovat, že se nám podaří a podařilo tedy najít nějaký kompromis, tak abychom mohli pozměnit návrh komise. Já vám velmi děkuji za vaše příspěvky a velmi se těším na naše společné diskuze příští týden. Děkuji, ale dovolte mi, abych vás upozornil, že bych bychom se tedy měli eh, držet toho, že to spadá do kompetence, nebo že bychom se tedy měli držet eh, kompetence eh, výboru pro obchod Některé eh, kompromisy tady nemusí být přijatelné, prosím, mějte to na paměti. Hlasovat se bude 28. května. Děkuji a nyní se dostáváme k bodu číslo 9, což byl původní bod číslo 8 a jsou to tedy zeměpisná označení nezemědělských produktů. Eh, máme tu tedy zatím nařízení o zeměpisných označeních pro zemědělské výrobky. Některé členské, výrob, eh, členské státy mají eh, pravidla i pro eh, nezemědělské výrobky a jde o to, jestli by tedy mělo vzniknout evropské nařízení a já předám slovo paní zpravodajce Alessi Marie Moska. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste prohodili pořadí těchto dvou bodů, protože já jsem musela být v jiném výboru. Chci poděkovat za eh, práci všem stínovým zpravodajům. Eh, práce probíhala ve velmi konstruktivní atmosféře. A myslím tedy, že od června už bude možné o tomto stanovisku hlasovat. Diskutovali jsme o tom už na minulém zasedání našeho výboru. Je to stanovisko, které eh, předáme výboru Jury, eh, který je příslušný. Snažili jsme se vzít v úvahu vše, co zaznělo v předchozí rozpravě. kde jsme konstatovali, eh, možnost rozšířit zeměpisná označení i na země, nezemě, eh, i na produkty nezemědělské či nepotravinářské. Myslím si, že v těchto bodech Opravdu se musí vyjádřit náš výbor. Řekli jsme, že je důležité, že eh, legislativní iniciativa eh, v takové oblasti opravdu je na místě. Jednak chceme hájit eh, spotřebitele a jednak chceme také zvětšit viditelnost podniků, tedy zviditelnit ty produkty aby tady probíhala spravedlivá hospodářská soutěž. Členské státy eh, se tedy musí snažit dospět k politické dohodě eh, a vytvořit eh, technické podmínky umožňující rozšířit mechanismus zeměpisných označení i na další produkty. Také jsme minule diskutovali jeden bod, a sice eh, mít účinné, ale ne příliš eh, finančně náročné nástroje, protože si přejeme, aby toto opatření bylo výhodné jak pro producenty, tak pro spotřebitele. Chceme připomenout, že současná opatření ochrany by měla být východiskem, která by se pak mohla dále rozšířit. Nechceme spochybnit současnou úroveň ochrany. Systém ochrany zeměpisnými označeními je v současné době účinný. Může tedy být Eh, vzorem pro další rozšíření tohoto opatření i na nezemědělské produkty. Mohlo by to pomoci Evropské unii při bilaterálních jednáních s dalšími státy a zajistit náležité uznání principu při jednáních. Interně to také může být užitečné Nemůžeme být důvěryhodným partnerem vůči třetím státům, pakliže by nebyla schoda uvnitř EU. A proto je důležité, aby komise i členské státy ratifikovaly Lisabonský protokol o zeměpisných označeních. Bylo by také dobré, aby se komise zavázala, že o ochraně e, duševních práv bude mít v současných jednáních i budoucích jednáních jasně e, stanovené priority. A to nejen v e, agropotravinářském rámci, ale i v širším rámci. Bylo by tedy dobré harmonizovat národní systémy Protože to umožní překonat rozdíly, které stále ještě existují. A konečně z hlediska komunikace je třeba dát jasnější úlohu ochraně a propagování zeměpisných označení. Tolik tedy schrnutí našeho stanoviska a věřím, že s ním budete souhlasit. Hm, děkujeme. Za EPP stínový zpravodaj pan Průst. Děkuji, pane předsedo, vážná paní zpravodajko, dážení kolegové. V poslední chvíli naše kolegyně, stínová zpravodajka, měla um, určitý problém a proto mě požádala, abych referoval o jejich názorech. Já přečtu, co připravila. Především chci poděkovat paní eh, zpravodajce za tento návrh textu o případném rozšíření Um, zeměpisník označení EU mimo produkty pouze zemědělské. My sdílíme názor v textu paní Mosky. Je to důležité zdůraznit, že takové rozšíření na nezemědělské produkty by samozřejmě umožnilo chránit naše podniky i naše občany před paděláním produktů a před um, neloajální, nekalou tedy konkurencí. A to by bylo dobré také zdůraznit při mezinárodních jednáních i bilaterálních jednáních. A to jsme, o tom jsme také eh, diskutovali v rámci zprávy o cestě do Větnamu. Odstavec 4 hovoří o nutnosti vytvořit jednoduchý eh, mechanismus, který nebude finančně náročný a který umožní rozšířit zeměpisné označování na nezemědělské produkty. My s tímto souhlasíme a zdůrazňujeme, že to je opravdu důležité i aby to byl systém, který bude dostupný i pro malé a střední podniky. E, dále e, to, tento požadavek by e, také šel stejným směrem jako to, co žádá EU, zvýšenou ochranu u nezemědělských produktů, také v rámci jednání VTO. U tohoto stanoviska jsme spokojeni s jeho celkovým vyzněním. Předložíme některé pozměňovací návrhy, které hlavně doplní některé odstavce. A teď já osobně bych chtěl dodat, že pro mě tento návrh textu je velice důležitý, protože při rozšíření eh, těchto označování i na zemědělské produkty. Do jisté míry eh, hájíme naše kulturní i ekonomické bohatství v EU. Děkuji. Mm, merci beaucoup et maintenant... Euh, Děkuji a nyní paní Charanzová asi. I would like also to thank the... Děkuji, já bych také ráda poděkovala za tento návrh stanoviska a opravdu si vážím této kvalitní práce, která potrhává význam pro náš vnitřní trh a obchodní vztahy. Cílem jednotného cíl jednotného trhu je eh, podkopáno různými způsoby ochrany zeměpisných označení ne zemědělských výrobků. Evropský eh, systém už ochránil zemědělské produkty a nyní je třeba tedy tuto ochranu rozšířit i dále. Tradiční ochrana by možná stačila pro malé a střední podniky, které podnikají jenom v jedné zemi, tak eh, rozdíly v eh, legislativě jednotlivých zemí znamenají nevýhodu pro výrobce a vývozce, eh, kteří chtějí fungovat více, ve více zemích. Abychom zajistili pozitivní ekonomické dopady pro Evropa, nechci podtrhnout několik klíčových bodů, které by bylo vhodné zahrnout. Za prvé, paralelní systém ochrany jednotný evropská úroveň ochrany by neměla znamenat eliminaci ochrany na národní úrovni. Je důležité si uvědomit, že ne všechny výrobce by zajímalo získání ochrany na té evropské úrovni, zvláště když například obchodují jenom v jednom státě. Jednotný evropský systém by tedy měl koexistovat s tím vnitrostátní úrovnou a výrobci by si měli moci vybrat sami, kterou úroveň ochrany si vyberou podle toho, co je pro ně nejvhodnější. Dále je důležité specifikovat, že bychom se měli vyhnout odvětvovému přístupu. To již bylo aplikováno v souvislosti s označením um, původu v oblasti zemědělství a ukázalo se, že vytváření těch kategorií je velice složité a neefektivní. Pro lepší efektivitu toho budoucího systému bychom tedy zde měli mít takový přístup, který by byl schopen obecně pokrýt všechny kategorie. A v neposlední řadě bychom neměli podceňovat význam komunikace, sdělování informací. Vytváření celoevropské ochrany by mohlo mít pozitivní ekonomické dopady, ale abychom mohli eh, mít plně přínos, eh, využít plného přínosu, tak by toto opatření mělo zasáhnout výrobce i spotřebitele. Takže já vám děkuji, těším se na další vývoj. Děkuji a nyní další řečnice. Děkuji. A já přečtu text kolegyně Leonordy Forenzy. Děkujeme eh, zpravodaju za vytvoření zprávy o zemědělských označeních pro zlepšení transparentnosti a informování Eh, spotřebitelů a informace o tom, odkud produkty procházejí, pocházejí v rámci EU. Zeměpisná označení eh, mohou držet přidanou hodnotu ve specifických regionech a udržovat eh, užší vztah se spotřebiteli v souvislosti s kvalitními výrobky. Měli bychom usilovat o celoevropský ochranný systém, který ale nezhorší míru ochrany, která už je garantována na vnitrostátní úrovni, ale naopak využije eh, ty nejlepší opatření v oblasti dohledávání eh, označení místa výroby a zaměstnanosti. Je třeba návrh zlepšit v oblasti otázky dopadu na mezinárodní obchod v tomto. Eh, otázka dohod o volném obchodu a té typ Z je geografické označování velice kontroverzní. Tento systém označování eh, USA považují jako obchodní překážku, zatímco pro nás je to nástroj pro ochranu místních trhů a místních tradic proti nějakému korporátnímu převzetí. A je zde vůle v Evropské unii posílit pisná eh, označování a zároveň Evropa jedná ale o dohodě, která by tuto ochranu mohla výrazně oslovit. Takže vidíme zde rozpor a na tento rozpor ve zprávě poukážeme. Další eh, priorita je spravedlivý přístup k eh, tomuto označování v třetích zemích, zvláště v těch eh, nejchudších. Souvisí to i s reformou článku 23 dohody TRIPS. Ochrana eh, zeměpisného označení by neměla být prioritou jenom v Evropě, ale chránit také místní výrobu celosvětově a chránit malé, malovýrobce na celém světě. Děkujeme. Děkuji. Kolegové, šest osob se nám hlásí o slovo, ale už máme jenom deset minut času, takže prosím, buďte struční, pan Zahradil. Akin, uh, eh, which I'm going to Zpráva stínových zpravodajů Evy McClarkin, která tedy, nebo stínové zpravodajky Eva McClarkin, která to nemůže být a kterou přečtu. Eva McClarkin je přesvědčena o tom, že tady musíme sledovat statut eh, zemědělských eh, zeměpisného označení nezemědělských výrobků. Byla by raději, kdyby tedy komise provedla úplnou analýzu eh, výhod, které by to mělo pro evropské hospodářství. Analýza dopadů by byla důležitá také proto, abychom určili, jaký model, eh, jakého modelu se můžeme držet v případě nezemědělských produktů, protože ty se od těch zemědělských produktů velmi liší a pokud bychom použili stejný eh, systém na nezemědělské výrobky, tak bychom se dopustili zjednodušení, simplifikace. To znamená, že odhad dopadů by bylo eh, k velkému prospěchu všech zúčastněných zúčastněných stran. Eh, paní McClarkin chápe eh, důležitost toho, že musíme chránit eh, evropské produkty, musíme tedy řešit obavy spotřebitelů v tuto chvíli. Obchodní značky znamenají, že výrobky, které si spotřebitelé koupí, dostojí jejich očekáváním a zároveň to bude Eh, jistota, že tedy dotyčný výrobek vznikl v určitém zeměpisném v zeměpisné oblasti. To znamená, že tento koncept je celkem za to vítán. Eh, výroba eh, výrobku někdy může provést, být provedena pouze pár kilometrů od dotyčné zemědělské oblasti. To znamená, že potřebujeme dostatečnou pružnost. Paní McClarking není proti myšlence, že bychom se touto věcí dále zabývali, ale domnívá se, že k tomu je potřeba úplná analýza dopadů dříve, než vytvoříme analýzu pro příští eh, sdělení eh, komise o obchodní a investiční strategii. Děkuji a nyní má slovo pan Bichner. Děkuji. Jsme jako zelená frakce pro eh, ochranu zeměpisných označení v oblasti zemědělských výrobků a proto se domnívám, že je velmi atraktivní návrh eh, tento systém rozšířit na nezemědělské výrobky, tak abychom například uchránili pracovní místa v určité oblasti, abychom podpořili rozvoj a abychom tedy mm, podpořili hodnotu lokálních výrobků. Určitě ale nechceme to, aby tento systém eh, vedl eh, k nové strategii uvádění na trh eh, a no, nové eh, strategii obchodních značek. Nechceme, aby firma mohla takovýto systém využívat v tom smyslu, že by například existovaly originální mnichovské kožené kalhoty a zároveň by ta firma eh, působila daleko od Mnichova a to za velmi sporných pracovních podmínek a v Mnichově by z tohoto označení nikdo eh, neměl žádný prospěch. Omlouvám se za tento konkrétní případ. Eh, přijel jsem Eh, jsem z Měchova, varuji tedy před tím, abychom toto téma schválili příliš rychle. Je potřeba abychom to integrovali eh, postupně. Nemusí to být nutně v tom nadcházejícím sdělení. Musíme o tom eh, tématu diskutovat zevrubně. Já předložím pozměňovací návrhy, kde tedy budou eh, formulovány naše požadavky. Kromě toho budeme klást důraz na to, aby byly dostatečně zváženy výhody a nevýhody tohoto systému dříve, než to bude tedy součástí legislativního postupu. Děkuji a nyní má slovo paní Bigín. Prosím. Grazie. Io mi sono già espressa favorevolmente. Děkuji. Řekla jsem, že tuto iniciativu vítám a to na zasedání, na kterém jsme o tomto tématu hovořili. Děkuji za zprávu eh, paní zpravodajce. Je to věc, která má velký význam z hlediska ochrany proti padělkům a ochrany obchodu. Taktéž se domnívám, že legislativní iniciativa je v tomto směru eh, potřebná, že by k ní mělo dojít co možná nejrychleji. Samozřejmě, že je rozdíl mezi ochranou zemědělských výrobků a ochranou výrobků nezemědělské povahy, ale přesto se domnívám, že u řemeslných výrobků se eh, máme co dočinění s podobnou eh, strukturou, například italský mramor z Karary. E, nevím, proč bychom podobné výrobky neměli chránit stejně jako zemědělské výrobky. Pokud jde o analýzu dopadů, tak e, ve skrze souhlasím s tím, co tu zaznělo, nicméně nemám pocit, že by bylo bezpodmínečně nutné e, takovou analýzu provádět, protože nevím, co by mohlo hovořit proti takovému systému ochrany. Když si uvědomím, jaké by to mělo výhody pro malé a střední podniky. Samozřejmě, že ten systém musíme koncipovat tak, aby byl co možná nejjednodušší, aby nebyl náročný pro podniky, ale v zásadě tady toto stanovisko podporujeme. Děkuji. Thanks very much and um, congrats. Děkuji. Jude. Děkuji, děkuji za stanovisko, se kterým souhlasím. Ráda bych dodala mm, ještě jeden pohled Eh, ze Spojeného království. Já si myslím, že všichni eh, tedy rozumíme tomu, že nezemědělské výrobky by měly prospěch z toho, pokud by byly chráněny v rámci zeměpisných označení. Eh, my jsme si jsme si eh, tedy eh, vědomi toho, že by to mělo výhody především pro řemeslné výrobky. Eh, tito výrobci často čelí neférové konkurenci výrobců, kteří tedy využívají těchto označení, aniž by s tím měli nějaké spojení. To znamená, že je velmi důležité, abychom tuto otázku ve výboru nadnesli, konzultace komise, tedy společně Eh, předložili návrhy týkající se této věci a argumentováno bylo tím, že, rozvoj, že eh, vývoj eh, ochranného označení nezemědělských výrobků se týká především ochrany know-how. Já si myslím, že to je věc, kterou bychom měli aktivně propagovat a sice velmi rychle. Určitě to stojí za naši snahu bylo řečeno, že je velmi důležité, abychom zachovali eh, velmi vysokou úroveň řemeslné výroby a abychom tady zachovali o kolektivní organizace, abychom zachovali kvalit, eh, standardy kvality u producentů. Já osobně si myslím, že pokud nějakou myšlenku aktivně podporují podniky a odbory zároveň, tak je to určitě myšlenka, které bychom se měli věnovat a kterou bychom měli vzít vážně. To znamená, že doufám, že se nám podaří v této věci velmi rychle pokročit, protože je to velmi důležitá iniciativa. Děkuji. Sociální partnerství se tady počítá. Děkuji. Gracias, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Také já se chci připojit k poděkováním, které již, které již zazněly na adresu naší kolegyně. Myslím, že tato eh, zpráva či stanovisko je důležité, je to, je to klíčová diskuse Ochrana zeměpisných označení eh, produktů eh, nezemědělského původu a obchodní politika. Jde o to eh, uznat, že tady je důležitá regulace na evropské úrovni, protože neexistuje zatím jednotná ochrana. Na pouze EU mají předpisy v oblasti zeměpisných označení nezemědělských produktů. Takže my <clears throat> nemůžeme Eh, dále zachovat situaci v tomto stavu. Myslím, že je pravda, že je velká podobnost mezi ochranou zemědělských produktů a některých nezemědělských eh, produktů, zejména produktů typu řemeslné výroby nebo produktů typických pro určitou oblast, určitou krajinu. E, tady jsou také i sociální podmínky, které jsou velice podobné. Ve Španělsku například, ale i v dalších členských státech jsou příklady, které e, toto ukazují. Jsou lidé, kteří opravdu se živí výrobou řemeslných výrobků e, a je to typické pro jejich životní styl. Ochrana těchto produktů je pro ně velice důležitá. Plně souhlasím se spravodajkou v oblasti obchodní politiky a ochrany eh, nezemědělských eh, produktů, to je eh, věc, která má ofenzivní i defenzivní dimenzi. Obojí tady působí současně. A také jsou to nástroje, které slouží v boji proti padělání produktů padělání, které je velkou metlou pro řadu našich oborů. U nezemědělských produktů by tedy taková ochrana byla velmi důležitá. Byl by to důležitý obchodní argument. Musí se zohlednit v současných i budoucích vyjednáváních o obchodních dohodách. A myslím, že komise tady musí předložit legislativní návrh je důležité také plně začlenit um, obchodní strategii a investiční strategii EU. Do toho jasně zohlednit ochranu zemědělských produktů. To je cesta, která umožní um, zachovat celou řadu pracovních míst. A my chceme ještě zdůraznit, že i další kvalitní pracovní místa by mohla vzniknout díky této ochraně. To by také vedlo k tomu, že by se řada našich krajů nevylidňovala a e, to by e, e, určitě bylo velice pozitivní dopad této ochrany. Děkuji vám. Děkuji a za komisi Valery Daveniu. Thank you very much, chair. Well... Děkuji vám, pane předsedo. Děkujeme za návrhy INTA, zvláště za podporu jednoduchého systém, komplexního systému eh, zeměbysného označování nezemědělských produktů. Je to důležité z hlediska mezinárodního vyjednávání, ale i na multilaterální úrovni, ale komise zatím ještě nerozhodla, zda bude pokračovat v této iniciativě, ale bude se o tom rozhodovat na komisi, na komisi pak tedy zohledníme ty návrhy vašeho výboru tak, abychom bránili zbytečné administrativní zátěži nebo snižování standardů, které už v některých zemích existují. A e, na základě ohlasu na zelenou knihu a stanoviska výboru regionu a EHSV Je zde tedy nyní i ta iniciativa v Evropském parlamentu a hm, i ten návrh vašeho výboru INTA nám pomohou v tom, jak nastavíme pokračování naší činnosti v této oblasti. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a nyní má slovo Alessia. Děkuji vám. Ano, já jsem vzala na vědomí jednotlivé komentáře a ráda bych eh, zdůraznila a také bych tím ráda zodpověděla některé otázky některých zástupců jednotlivých frakcí tím, že řeknu toto. Myslím si, že musíme zohlednit, že ta iniciativa nebo ten, eh, ty postoje, které mám k dispozici k této iniciativě, jsou takové, že také vychází z určitých hodnot které jsou důležité pro kolegy a to bych zde také chtěla potrhnout. Toto přesně musí být také to vodítko pro vypracovávání praktických nástrojů, tak, aby byly co nejúčinnější to stanovisko a ta iniciativa. Já si myslím, že prostě ta iniciativa tohoto druhu je potřebná k tomu, abychom podpořili kulturně hospodářské dědictví Evropské unii a podporovali jeho rozvoj. Zároveň to také eh, podpoří zvyšování eh, kvality malých a středních podniků, jejich produktivitu, zajišťování pracovních míst, udržování know-how a kulturního tradičního dědictví eh, a znamená to i zajištění kvalitních pracovních míst. Všechny tyto prvky společně jsou podle mého názoru tím nejlepším způsobem, jak zabránit tomu, že by zde docházelo k eh, nějak, k nějakému zkreslování nebo nerovnováhy v těch oblastech, kterých chceme vlastně dosáhnout. Takže ty obavy, které zde byly naznačeny, eh, nejsou na místě, pokud se nám podaří opravdu tyto hodnoty skutečně zafixovat. Samozřejmě tímto stanoviskem musíme také dát najevo, jaké jsou zde další možnosti vývoje a postupu a i jak například my zde můžeme posílit naše vyjednávání s třetími zeměmi. Proto se domnívám, že bychom měli usilovat o to, aby ta právní úprava byla co nejkoherentnější a neznamenala nějakou reduplikaci toho, co už zde je, protože takto prospějeme našim cílům, pokud tomu tak nebude, no tak by to mohlo znamenat zvýšenou eh, byrokratickou zátěž a tu opravdu nechceme. Předseda, ano, přesně tak, na to si musíme dát pozor. Luta pro pozměňovací návrhy je 11. květen v 17 hodin 00 a v červnu potom asi budeme o zprávě hlasovat. Tímto tady uzavírám veřejnou část tohoto zasedání našeho výboru. A za dvě minuty budeme pokračovat schůzí koordinátorů.